Okay. Morgen, liebe Kolleginnen, good morning. Dobré ráno, kolegové. Vítám vás všechny po prázdninách, kdy jste se jistě zotavili. Já vidím jenom samé eh, odpočaté a dobře naladěné tváře ganz, ganz herzlich. Ähm, freue mich, dass Sie alle gut erholt da sind. Wir haben relativ... Tak eh, já jsem rád, že jste tady všichni v pořádku. Máme toho dneska hodně a chtěl bych říct toto organizační eh, věc. Vždycky používejte mikrofon, který je nalevo od vás. Eh, to máme takovou instrukci od techniku, takže pardon, vždycky levý knoflík, levý knoflík vždycky. Ano, mikrofon vlevo, levý knoflík. Nevím, já obvykle pracuji s pravým, ale tak dnes to dělíme tak, jak nám bylo řečeno. Ještě máme na úvod další dvě poznámky. Eh, body 9 a 10 budou prohozeny. 11 a 12 to jsou ti berličtí ministři Eh, my jsme požádali, aby ta debata začala až o půl hodiny později, v 11.30, nikoli v 11. A řekli jsme oběma ministrům, že budeme mít pouze 60 minut, nikoli 90. No a poněvadž máme skutečně velmi, velmi plný program, budeme muset eh, se opravdu ukáznit u všech eh, bodů. Takže bych vás prosil o spolupráci v tomto smyslu. Za třetí, sdělení předsedy. Eh, máme tady otázku eh, ústní dotazy ke klimatické konferenci. Já jsem na konci července eh, Výboru pro životní prostředí napsal dopis, požádal jsem je, abychom se do toho pustili spolu. Zatím jsem nedostal žádnou odpověď, nicméně vím, že naši kolegové z výboru pro životní prostředí chtějí mít ústní interpelaci, čili my bychom to měli udělat taky. Já bych tedy navrhoval, abychom v této souvislosti v bodě 13 se zabývali touto ústní otázkou a abychom tedy tuto jejich otázku vzali také za svou, aby tedy byla eh, naši společnou takže to bude v bodě 13 a ještě máme eh, dopis eh, dopis pro paní Krösovou, to je o síti příští generace. Zatím nikdo proti tomuto dopisu nějak neprotestoval, takže ho v této podobě chceme také zaslat. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Jsem si vědom toho, že nebudeme mít zasedání koordinátorů až do dalšího zasedání výboru což je až za několik týdnů. Takže chci nadnést záležitost, o které jsem byl zpraven na včerejším zasedání se zástupci odvětví, a to zejména leteckého odvětví i dalších oblastí průmyslu, které ovlivňuje nařízení REACH. Jak víte, my, jsme, my za něj částečně jakožto výbor zodpovídáme ve spolupráci s výborem pro životní prostředí. A problém je registrace chemických látek a lhuta 1. prosince a obava průmyslových odvětví, že celá řada chemických látek, které zatím nemohou být nahrazeny, bude stažena z trhu. Já nechci dnes eh, navrhovat debatu na toto téma, ale potenciálně se jedná o závažné téma pro evropský průmysl a chci předložit eh, tedy návrh, abychom vyzvali komisi, aby přišla na tento výbor, a aby s námi vyměnila názory, aby nás aktualizovala o situaci. Nechceme vypudit evropské, evropská místa pracovní příležitosti ven z Evropy z důvodu nejasného uplatňování nařízení REACH. Proto prosím, abychom to vzali na vědomí a abychom se zamysleli nad pozváním komise v příštích několika týdnech, abychom vedli výměnu názorů na toto téma. To by bylo velmi konstruktivní. Děkuji vám. Děkuji za eh, tento podnět. My už jsme o tom eh, jednou hovořili, je to na dobré cestě. Eh, my tedy nemůžeme o tom diskutovat dnes, nemáme to na programu, ale eh, pokud nikdo nemá nic proti, já bych se tedy ujmul eh, návrhu Jarse či Čestra a v některé z příštích zasedání bychom se k tomu vrátili. Ne, ne, Klode, já jsem dal jenom jedno, jednomu slovo, nechceme o tom diskutovat, když tak velmi stručně. Já se domnívám, že to, co Charles nadnesl, je velice důležité, ale až tu komise bude, měli bychom vést všeobecnou rozpravu o tom, jaká je situace ohledně rýče. Nejenom o tomto jednom specifickém problému. Děkuji. Also, es gibt die Einladung. Ano, takže eh, pozvání v souvislosti s rýčem. Dobře. A teď ještě Paul Rýbik. Já jsem chtěl jenom k těm Next Generation Network, k tomu dopisu eh, na paní Krusovou. Já jsem k tomu chtěl říct jenom to, že bychom tam měli napsat také to, že cílem u sítí příští generace je to, aby už odpadly roamingové poplatky a aby tato síť byla skutečně součástí společného trhu. Já myslím, že to je důležitý podnět do tohoto dopisu. Tak to bych mohl změnit pouze tehdy, kdyby souhlasili všichni, ale nás je tady málo, čili eh, já myslím, že to musíme alespoň eh, na koordinátorech nechat eh, schválit. Takže tento podnět bereme, ovšem musíme tedy to nechat odhlásit, tedy odhlasovat na koordinátorech a musí to být jedno vlastně. Pan Ody už nechce pohovořit. Nyní Bo číslo 3, zápise eh, z našeho zasedání 31. až 1. června a potom 23. až 24. června. nikde nemá nic proti, takže je to schváleno. Eh, bod číslo 4, zajištění nezávislých posouzení dopadů. Já musím říci, že na to máme zhruba 15 minut. A jako první, jako první dostane slovo Eh, navrhovatel, čili Charles Chichester. Takže prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Takže jenom to tu musím najít. Ano, záležitost posouzení dopadů, pane předsedo, je nesmírně významná v rámci našeho legislativního procesu. A je mi nesmírným potěšením, že eh, máme zpravod, zpravodajku paní, paní Nibler a já jsem vypracoval návrh. Je to jakýsi non-draft, protože není to ještě oficiální, musíme to ještě dotáhnout a pak teprve zaslat k překladu. Nicméně jedná se o dokument, který může být podkladem k diskuzi. Záležitost je prostá. Máme za to, že bychom měli mít posuzování dopadu o legislativních návrzích. Myslím, že to je pouze řečnická otázka. Myslím, že všichni souhlasí s tím, že by takové posuzování dopadů mělo být. Další otázka je však závažnější, a to kdo by měl tato posouzení dopadů provádět. Až dosud to dělala komise, a komise je plná nesmírně schopných lidí, kteří však lze argumentovat, jsou kompromitováni tím, že vlastně zároveň jsou iniciátory toho návrhu. A tím je podkopáván záměr posuzování dopadu, protože eh, ho posuzují ti samí lidé, kteří ho v prvním řadě navrhují. Takže e, podstatou tohoto neoficiálního návrhu je zdůraznit otázku nezávislosti a doporučit e, způsoby, jimiž by tato nezávislost mohla být posílena a e, jimiž by mohla být uvedena do praxe. Chci vyzvat kolegy a kolegyně, aby si pročetli tento, to čemu říkám non-draft, jak říkám, eh, teprve příští týden to musíme zaslat k překladu. A pakliže bude mít kdokoliv z vás nějaké připomínky či konstruktivní připo- návrhy, tak bych je rád zohlednil v tom svém návrhu stanoviska. Ovšem s ohledem prostorového omezení, roz, omezení rozsahu, tak je možné, že některé z těchto návrhů by musely být eh, přiloženy k návrhu až později, jakožto pozměňovací návrhy, abychom obešli ten limit eh, eh, té délky toho dokumentu. Ale o to tedy v zásadě jde. Jde o to, aby ta posouzení dopadu byla nezávislá, aby komise vysvětlila, z jakého důvodu jsou proti, z jakého důvodu to něco navrhují nebo nenavrhují, aby to bylo transparentní. A doporučujeme, aby byla tato posouzení dopadu neustále aktualizována v průběhu legislativního procesu, aby brala v potaz měnící se faktory, vývoj situace i ze strany parlamentu a rady eh, v průběhu tedy celého řízení, celého procesu. Takže tím eh, dám, vám to dávám k dispozici. Děkuji. Má k tomu teď někdo něco? Eh, paní kolegyně Madurel. Děkuji, pane předsedo. Jsem eh, stínovou zpravodajkou této skupiny k tomuto tématu a chtěla bych říct si nejdřív, že z mého pohledu je zásadní, abychom opravdu výrazně eh, vyzdvihli ty snahy, které komise realizovala v posledních pěti letech Myslím teď eh, na všechny to úsilí, které směřuje eh, k lepší a transparentnější legislativní práci, která by byla zároveň více vyvážená. Rovněž bych chtěla říct, že moje frakce naprosto sdílí hodnocení pana Chichestera k tomuto dokumentu, které tady bylo znovu zdůrazněno a sdílí eh, také eh, názor na význam posouzení dopadů. A pak je tady otázka malých a středních podniků. Zde je naprosto zásadní, aby hodnocení dopadu bylo prováděno, aby mohl být zajištěn úspěch eh, zákonu o eh, malém a středním podnikání. A já tady ještě vidím určité manévrovací eh, prostory pro to, abychom zlepšili ta, ten systém studií o posouzeních dopadu a aby vznikl opravdu koherentní systém. Obecně řečeno se má frakce domnívá, že struktura, která je v současné době realizována, je dobrým e, způsobem, jak postupovat. A já se trošičku e, odtahuji od toho, co říká pan Chichester poměrně radikálně, nicméně souhlasím s ním v tom smyslu, že je třeba ještě zlepšit fungování e, komise. Jsou tady určité věci, které by měly být zlepšeny podle mého názoru a například to vidím v prostoru zajištění zajištění větší transparentnosti. A e, jde o to přijmout ta opatření, o kterých jsem se tady již letno zmínila. Je třeba, aby byly e, publikovány a hodnoceny návrhy o studiích dopadů ještě před e, přijetím legislativy. Za druhé, je třeba, aby všichni měli možnost se vyjádřit stejným způsobem. Malé střední podniky by měly mít stejnou možnost vyjádřit se jako podniky velké a z tohoto důvodu je třeba asi trochu prodloužit to konzultační období. Teď je to otázka méně než 12 týdnů a chtěla bych v této věci ještě zdůraznit nutnost integrovat sociální a environmentální aspekty, když se zabýváme studiemi o posouzení dopadu, protože zatím všechny zkušenosti ukazují, že studie o posouzení dopadu se nemohou omezovat pouze na ekonomické faktory sektory. Pane předsedo, jak řekl pan Chichester, máme velkou kliku. Paní Angela Nibler je zpravodajkou eh, v eh, příslušném výboru a je také členkou našeho výboru. Já jsem četla její zprávu a otázky, které ona klade, jsou opravdu velice aktuální. Měli bychom toto šanci využít a pracovat na této tematice opravdu do hloubky a zpravodajka a další zúčastněné osoby mohou počítat s naší spoluprácí tak, aby se zlepšily studie o posouzení dopadu a aby se tento režim více začlenil do celého postupu. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat eh, kolegovi Čičestrovi za jeho první návrh i také eh, poděkovat kolegyni Riaře Madura, eh, pokud se týče posouzení dopadu komise. Eh, my jsme tedy dostali k tomu spoustu podnětů. Já to velice podporuji a myslím si, že důležité je si uvědomit, že posouzení dopadů je velice důležitým kamínkem do mozaiky zlepšování legislativy my už jsme několik takových posouzení dopadů provedli a důležité je konstatovat to, že toto posuzování dopadů v komisi už eh, se eh, rozvinulo poměrně slušným způsobem a přesto všem je stále co zlepšovat, zejména s ohledem na eh, více transparentnosti, na otevřenější postup a Eh, také zjistit, proč se v některých případech toto posouzení dopadu neprovádí. Eh, kolega Chichester už zmínil problematiku toho, jak by Evropský parlament to mohl přispět. My už v některých výborech jsme to vyzkoušeli i v praxi. Já myslím, že pokud eh, my rozhodujeme o něčem, co má potom eh, dopady na veřejnost, tak myslím, že už teď můžeme provádět mm, různá posouzení dopadů. Třeba to je eh, případ ženského výboru a směrnice o ochraně matek a tam eh, výbor navrhuje docela dramatické změny, čili tam by to bylo možné a možná bychom mohli ještě dále se pokusit rozvést, jaké jsou tady další možnosti. Eh, kolega Chichester eh, řekl, že bychom mohli do toho zapojit také účetní dvůr, to je také zajímavá úvaha a já za to děkuji a já se těším tedy na závěrečnou podobu stanoviska kolegy Čestra a Eh, určitě také ve výboru Jury zazněly k tomu určité argumenty a já je velice ráda zapracuji. Děkuji, Claude Turmes. Eh, this debate on eh, better regulation. Tato diskuze o zlepšování právních norem, to mi přijde, že je čistě technická záležitost, ale je to také politická záležitost. A sahá to zpátky až ke komisi eh, Barroso 1, k té první Barrosově komisi, kdy se hovořilo o tom, že eh, better regulation je, vlastně není žádná, žádná regulace. A chci citovat eh, DG pro podnikání, pana Štojbra, kde se hovoří o tom, že moto by mělo mít co nejméně legislativy. A z toho už si můžete udělat obrázek o tom, o co vlastně jde. A já chci varovat všechny zodpovědné osoby, které se domnívají, že za 10 nebo 15 let eh, takzvané neviditelné ruky trhu, která eh, jak vládne třeba bankovnímu sektoru. A jak, když se dívám na, tu, na ten vývoj situace v, v uplynulých dvou, třech letech některých lidí, kteří podporovali pouze dobrovolná pravidla v bankovním sektoru a nyní hovoří o tom, že by měl bankovní sektor mít nějaký rámec. Myslím, že musíme být velmi obezřetní, protože žijeme ve světě, kde potřebujeme, aby eh, byla přijímána dobrá pravidla. Evropská legislativa obecně nahrazuje celé hory 27, legislativ v 27 členských státech. Čili obecně Evropská legislativa sama o sobě je, znamená snížení administrativní zátěže, protože uvolňuje ruce a usnadňuje fungování prostřednictvím vnitřního trhu a tím pádem zmenšuje také administrativní zátěž. Čili já chci zůstat i nadále eh, příznivcem toho, abychom mohli předkládat jakékoliv pozměňovací návrhy, protože vytváření legislativ a politiky to je něco, co prostě není žádná eh, exaktní věda, máme různé názory, někdo, si třeba, někdo třeba věří v teorii eh, peak oil, když si myslí, že už nebudeme schopni vytěžit více ropy, Eh, že musíme eh, někdo zase má určité názory na obnovitelné energie, máme různé názory a někteří zase třeba chtějí, eh, aby se dál stavěly velké limuzíny. A já nechápu, jak někdo ze zprávy, z administrativy parlamentu by nám mohl pomoci vyřešit tento, tento konflikt. Je naprostá iluze myslet si, že by ty pozměňovací návrhy byly takto prověřeny. Třeba u, poz, u obnovitelných energií jsme měli 1500 pozměňovacích návrhů. Jak bychom se s nimi s tím poprali, kdyby všechny museli být eh, překontrolovány? Já myslím, že potřebujeme určité cílené otázky, určité, eh, ra, určit, určitou, určité rady, ale rozhodně nechci, abychom podléhali nějakým expertům někde, kteří budou v, eh, zašití v nějakých eh, místnostech bez, bez oken, kteří by, mohli, kteří eh, by údajně měli být moudřejší než my. Já tudíž také nepodporuji ti, kdo tv, nechtějí zapojení externích uh, expertů. Je zajímavé, kdo žádá o kdo žádá, aby eh, externí experti byli za každým expertem, který, eh, který eh, stojí za nějakou iniciativou. Třeba neutrální organizace jako ASEA. E Velmi neutrální organizace obecného charakteru, která žádá externí expertízu a experty, kteří by měli údajně převzít posuzování politik všeobecného zájmu v Evropě. Já vás chci varovat, dámy a pánové. Dejme si na to pozor. A poslední připomínka. Mnozí naši pravicoví politici se neustále vzhlíží přes Atlantický oceán ke Spojeným státům. Ale podívejte se na Spojené státy i v tomto případě a uvidíte, že ve Spojených státech se dlouho diskutovalo o zkvalitnění právních norem a americký kongres nakonec dospěl k závěru, že je takřka nemožné prověřit každý pozměňovací návrh kongresu a nakonec to dělají tak, že kontrolují implementaci federální legislativy na e, celostátní úrovni. A to myslím, že je přidaná, tady je přidaná hodnota. My děláme dobrou legislativu na evropské úrovni, ale ta pak není dobře transponována na úrovni národní. A to stojí za mnoha problémy, které máme. A takže pravidelnější prověřování národního zavádění a provádění těch norem, to by mělo tu největší přidanou hodnotu. Děkuji vám. Tak tím je tato debata u konce já nevím, ještě pan Ody, já tedy, ale nevím, jak to budeme stíhat. Pane Ody? No, že... Omlouvám se, ale nemohu odolat eh, tomu, abych se stručně nevyjádřil ke karikatuře toho proslovení, které teď bylo učiněno. Eh, ve francouzštině se říká když se chceme zrujnovat, tak jsou tři cesty. Eh, hazardní hry, první, ženy, druhá a poslouchat experty třetí. Přece nemusíme ty experty poslouchat, není to povinnost. Myslím, že tady je potřeba, abychom měli eh, studie. E, nikdy přece e, se politici bez něčeho takového neobešli. E, a nejsme na tom jako američtí senátoři, nemáme 30 či 40 spolupracovníků, které bychom mohli platit. Takže lobbysté, nezávislé studie, to všechno je důležité. Já chci vyzdvihnout práci pana kolegy Chichestera a to, co řekl Stoiber, no tak to není první bota, kterou udělal, nesmysly, které již vyslovil, těch je celá řada. Já jsem prostě tohle musel říct, pane předsedo. Děkuji. Eh, uzavírám tedy tuto debatu. Samozřejmě názory jsou různé, to je jako nikoliv jindy v životě. Eh, někdo je proto, aby se dělalo víc, eh, někdo, aby se dělalo méně. Samozřejmě právo na poslední slovo má ještě zpravodaj pan Chichester. Děkuji, pane Eh, předsedo, já nevím, jestli eh, komise si přeje něco k tomu říci, ale já myslím, že my jsme poněkud vpředu eh, před tím, než, bychom, než bychom měli být, poněvadž ten dokument ještě není vypracován, jak si v té podobě měl být. Nicméně, já bych chtěl poděkovat kolegům za jejich laskavá slova a za podporu a Eh, děkuji taky kolegyni Madura, nevím, jestli je pro, tedy se mnou nebo proti mně, ale možná, <laughs> že eh, to se eh, vyřeší v detailech. Já myslím, že by bylo dobré, kdybychom spolupracovali. Já bych chtěl poblahopřát kolegovi Termsovi za to, jakou takovou, za ten elegantní posun protože on hovořil nejdříve o technických záležitostech a potom tedy eh, říká, že nás čeká taková filozofická debata levoprava letos na podzim a to bude velice zajímavé. Já mu za to děkuji. Já myslím, že eh, pan, eh, že, že byl přece jenom poněkud tvrdý na kolegu Langena já myslím, že většina z nás se shodne na tom, že autoregulace je ten lepší přístup a že legislativu, bychom měli eh, přijímat pouze tam, kde je proto opravdu potřeba a kde se mění situace. a prostě tam, kde se třeba shodneme eh, napříč spektrem. Já bych eh, chtěl eh, navázat na dva body, kterou, které Claude tady zmínil. Za prvé hovoří o legislativě EU, eh, které je méně, protože nahrazuje hory národní legislativy. Klode, mohu říci, že třeba v Británii je to naopak, že evropská legislativa je následována horami domácí legislativy protože máme třeba 15-20 stránkovou směrnici, ale protože my to chceme dořešit do detailu, tak naše vlastní legislativa má potom 100 nebo 150 stran. Takže myslím, že e, váš optimismus je jistě chválihodný, ale myslím si, že realita e, je trošku jiná. A druhý bod, e, vy jste řekl, že jste proti proti externím expertům nebo přispěvatelům, ale to nemusí být experti. My prostě chceme eh, oddělený pohled, alternativní pohled. Ale já si myslím, že eh, vaše poznámky eh, v tom smyslu, že jste proti takovýmto nezávislým expertům, třeba z automobilového průmyslu, tak já musím říct, že vaše skupina zelená se nejvíce ze všech eh, spolehá na stanoviska expertů. To je zajímavé. A možná eh, si myslím toto, že pokud eh, bychom měli používat nezávislé posouzení, pak bychom se měli soustředovat na více různých možností. Dobře, nechci to dále rozvádět, děkuji vám, kolegové. Děkuji vám a dostáváme se k dalšímu bodu a jde o zjednodušení provádění rámcových programů pro výzkum. Ale eh, a ještě tedy musíme zvládnout dva body před hlasováním tak, že prosím, opět soustředíme se, abychom zvládli obojí. Takže zpravodajka je paní Carvalho a máme ta, také hosty ze Španělska. Já je srdečně vítám a dávám, pardon, Portugalsko, ne Španělsko. Já se velice omlouvám, velice se omlouvám. Thank you. Thank you, Děkuji, pane předsedo. Dobré ráno, dámy a pánové. Chtěla bych poděkovat všem kolegyním a kolegům za eh, pozměňovací návrhy, které předložili k mému návrhu zprávy. Jsem velice ráda, že jsem mohla konstatovat, že v podstatě eh, hlavně se ty pozměňovací návrhy s eh, soustředili na další prohloubení toho hlavního směrování celé zprávy. E, nejprve bych si dovolila přednést některé obecné úvahy k těm pozměňovacím návrhům a potom e, bych e, se zabývala tím, co jsem sestavila jako tři hlavní kategorie všech pozměňovacích návrhů návrhů a pak eh, jsou tady ještě některé otázky, které jsou stále předmětem určitých sporů. Takže obecně řečeno, eh, ty obecné pozměňovací návrhy sledují čtyři hlavní směry. Za prvé posouzení hlavních směrů celé zprávy. Nejsou tady žádné pozměňovací návrhy, které by odmítaly či kritizovaly hlavní myšlenky zprávy. Já jsem využila několik pozměňovacích návrhů, abych prohloubila eh, zprávu o určité myšlenky, které jsme nemohli do textu zařadit v té první fázi. Neexistují konflikty mezi jednotlivými politickými frakcemi. Tak jak já vnímám pozměňovací návrhy, tak je možno je rozčlenit do tří hlavních kategorií. Za prvé pozměňovací návrhy, které přicházejí s novými myšlenkami, které obecně řečeno plně podporuji. Za druhé pozměňovací návrhy, které jsou spojeny s myšlenkami, které jsou již přítomny v, pozmě... v návrhu zprávy a já se pokusím je do kompromisních návrhů návrhů všechny začlenit. A pak jsou tady pozměňovací návrhy, které podle mého názoru nespadají do rámce této zprávy. Tato zpráva by měla být vnímána jako první krok v dlouhém procesu eh, směřujícím k přijetí toho rámcového programu číslo 8 a je tady několik pozměňovacích návrhů, které opravdu jsou mimo eh, tento rámec. A teď ještě k té třetí otázce, eh, to znamená k těm konfliktním návrhům. Myslím, že jsou tady čtyři věci, na které bychom se měli zaměřit. Za prvé, otázka eh, přístupu založeného na výsledcích. Tady máme některé rozporuplné pozměňovací návrhy, některé totiž totiž nejsou pro tuto myšlenku. E, někteří kolegové jsou e, spíš pro nezávislejší typ výzkumu a já musím říct, e, že bych chtěla navrhnout kompromis mezi těmito dvěmi přístupy určitou míru, vysokou míru důvěry a za druhé je tady otázka diferencování mezi E, různými typy aktivit. Všechny pozměňovací návrhy jsou, jsou e, e, v souladu tedy s tím dělit věci mezi univerzity a malé a střední podniky. Některé kolegy však stále ještě láká představa eh, sloučit všechny aktivity. Eh, a Někteří eh, kolegové jsou pro různorodější přístup. V tomto směru bych také dnesla kompromisní návrh, tak, aby se snížil počet aplikovatelných tedy hodnocení, ale ne pouze mít jedno Eh, hodnocení. A pak je tady otázka paušálů. Někteří předložili pozměňovací návrhy, ve kterých eh, brání eh, ty skutečné náklady, jiní jsou pro paušální sazby. Já jsem proto, abychom si obě možnosti udrželi a aby tady bylo na výběr, tak aby jednotlivé instituce prostě si mohly sami vybrat v této věci. Za čtvrté je tady skupina pozměňovacích návrhů, které se týkají nových členských států. Eh, které, já jsem je předtím do eh, textu nezapracovala, ale jsem proto, abych eh, vypracovala kompromisní návrh, který by se zabýval otázkami a potížemi nových členských států při hodnocení rámcových programů. Takže závěrem bych chtěla ještě poděkovat především eh, panu Alfredovi Sorsovi a dalším eh, poradcům z EPP eh, a rovněž za další podporu ze strany ITRE, ze strany sekretariátu a čekám na vaše stanoviska a vaše připomínky. Děkuji a teď prosím, abyste se omezili na půl minutu až minutu. Paní Madura. Děkuji, pane předsedo. Já budu velmi stručná a chtěla bych ukázat, že opravdu podporuji e, jako jménem naší frakce většinu návrhů, s kterými přichází zpravodajka a také e, podporuji její stanovisko k pozměňovacím návrhům předloženým kolegu, kolegy. Jde o to, aby byla ještě niancována a doplněna e, tato zpráva, která představuje velice kompletní návrh. Nebudu hovořit e, podrobně o svých pozměňovacích návrzích, o tom jsem již mluvila při předchozím vystoupení a domnívám se, že i některé konkrétní body ještě zmíní kolegové a kolegyně. Co se týče pozměňovacích návrhů, které byly předloženy kolegy z dalších frakcí, tak já se také domnívám, podobně jako paní Carvajo, že je tady málo pozměňovacích návrhů, které by prostě bylo mm, nutno úplně vypustit. Jistě, některé se netýkají předmětu zprávy, ale myslím, že tady ještě zbývá e, otázka redakčních, e, redakční práce, e, sloučování jednotlivých pozměňovacích návrhů, které jsou velice zajímavé naléhavé a často se týkají jednoho odstavce. Poslední poznámka, pane předsedo. Úplně eh, největší úspěch této zprávy z vlastní iniciativy eh, by bylo, kdybychom dokázali zohlednit požadavky vědecké komunity stejným způsobem, eh, jak to bylo v případě předchozím, protože jsou to vědečtí pracovníci, kteří se k nám obracejí v tomto ohledu. E, jde o to, aby se nám to podařilo a musím říct, že naši práci hodnotí, alespoň takové mám ohlasy, e, vědečtí pracovníci poměrně pozitivně. Jde o to, abychom v rámci našich tří institucí kvalitně spolupracovali. My v parlamentu jsme zorganizovali slyšení na různých úrovních a e, komise i rada se jich zúčastnili. E, takže i rada zorganizovala různé semináře i za španělského předsednictví a již za belgického z kraje belgického předsednictví také. Je třeba si uvědomit, že paní Carvajo e, samozřejmě tyto e, požadavky přebírá do své zprávy velice e, otevřeným, realistickým a inteligentním způsobem. Jí za to děkuji. Kolegyně, kolegové, já chci upozornit na to, že pokud budeme takto debatovat dále v tomto rozsahu, tak samozřejmě můžeme, jestli chcete, tak budeme se, budeme se muset eh, sejít ještě dnes odpoledne, jinak to nezvládneme. Paní Povod. Děkuji. Já chci poděkovat za zvolený přístup a za slyšení, které bylo eh, zorganizováno včera a za to, že jsme do něj byli zapojeni. Myslím, že tato slova slova zástupce ETA byla skutečně dobrá, ale ten program by měl mít jasno v tom, co myslíme e, těmi slovy. A já budu spolupracovat se všemi v zájmu nalezení znění, které bude nedvojznačné. A potřebujeme mít jasnou vizi tohoto programu, abychom podporovali to, čemu říkáme excellence. A pokud jde o flexibilitu a zachování flexibility, tak se mi líbí připomínky Švédské univerzity o tom, abychom zachovali metodu eh, plných nákladů a neslyšela jsem ani jednoho experta, který by hovořil o zvýšení tolero, tolerovatelného minima Eh, chybovosti, protože já si myslím, že nikdo o to nežádal. Oni žádali o zjednodušení a o použití vnitrostátních účetních postupů. Mě by zajímalo, jestli takto můžeme omezit chybovost. Jestli to skutečně povede k tomu kýženému cíli. Teď pokud jde o tu Eh, diskuzi o eh, vysoké důvěře, tak tady je určitý konflikt, určitý rozpor mezi tou důvěrou, to znamená méně eh, veřejných prostředků v odvětví, které vlastně je řízeno a motivováno soukromým ziskem. Takže musíme se dívat na takové záležitosti jako spolupráce a účast veřejného a soukromého sektoru nebo půjčky spíše než granty, tak, aby bylo méně toho mikromanagementu veřejných prostředků, ale zároveň, aby existoval nějaký alternativní způsob, nějaký způsob řízení. Děkuji. Děkuji. Jestli bych mohla jenom takový krok stranou, v tom, na tomto zasedání jsme nyní připraveni pustit se do práce, vyhnout si rukávy a pustit se do toho. A vy osobně, pane předsedo, jistě nás budete přenášet svou energii, abychom všichni pracovali co nejefektivněji. Jinak já chci teď poděkovat za naší uh, frakci, paní zpravodajcem, já jsem stínovou zpravodajkou. Souhlasím s hlavními body, které uvedla paní Carvagio, ale jsou tu tři základní věci. Pan Butikov vypracoval eh, návrh na, na um, určitou, určité zlepšení té spolupráce, evropské spolupráce ve výzkumu a rozvoji a druhý návrh, který jsem předložila sama osobně, se týká té podskupiny pro inovace. Ta tu není nikde zmíněna ve zprávě paní Carvagio. Já bych to tam ráda zařadila. Myslím si, že tato podskupina odvedla velice dobrou práci a měla by být zmíněna. Další návrh, který jsem předložila sama, potrhuje evropský výzkumný prostor. To jsou tedy ty tři základní návrhy za naší frakci, které by mohly zlepšit již tak velmi dobrý text. Děkuji, Matias. Paní kolegyně Matias. Děkuji, pane předsedo. Eh, pokusím se být stručná, jak si přejete, pane předsedo. My už jsme měli příležitosti pobavit se o obsahu zprávy paní Carvalho, nejenom ve výboru, ale proběhla také řada menších schůzek. Chtěla bych zdůraznit význam této zprávy, jakožto pokusu reagovat na požadavky vědecké komunity. A to jsem viděla, zažila nejenom v těch schůzcích, eh, na těch schůzkách, kde jsem byla, ale myslím, že všichni bychom byli rádi, kdyby opravdu bylo možné realizovat některé eh, z návrhu paní zpravodajky, to by přivítala taky vědecká komunita. To by eh, zajistilo vysokou kvalitu práce a také kvalitu eh, života těch, kteří se zabývají výzkumem. Já souhlasím s velkou většinou kompromisních návrhů paní zpravodajky a na závěr bych ještě řekla, že celý proces byl pojat skutečně příkladně, všechny politické skupiny přispěly a paní zpravodajka jim věnovala pozornost, byla ochotná naslouchat kolegům a zabývala se jejich návrhy. Myslím, že ten text bude ve výsledku velice dobrý, i když určité různice názorů stále existují. Chtěla bych poblahopřát eh, paní zpravodajce za styl její práce. Myslím, že navzdory tomu, že se nezhodneme ve všem, ten konečný výsledek bude velice, velice dobrý. Děkuji. Pan Chaci Markakis. Děkuji, pane předsedo. Já bych se také chtěl připojit ke chvále. Byla to velice dobrá spolupráce. Děkuji vám, paní Carvalho. A nyní heslovitě k jednotlivým bodům, které jsou pro nás důležité. Eh, za prvé je to ten single audit, čili ten jednotný audit, který dosud neexistuje. Dále eh, nemůžeme eh, fungovat retroaktivně, jestliže něco bylo vyplaceno na základě určitých platných předpisů, tak to není možné zpětně měnit. To by skutečně byla rána eh, našemu výzkumu. Dále bychom se měli pobavit o paušálních částkách a dále doba, kdy mezi žádostí a vyplácením grantu, ta se musí zkrátit tady, to je příliš dlouhé, nepřijatelně dlouhé. Jako, výbor kontrol, jako člen kontrolního výboru eh, myslím, že je dobře, abychom se pobavili ještě o tolerovatelné chybovosti. Možná, že tady ve výzkumu to vypadá trošku jinak, než třeba v zemědělství. Tam musí být eh, ta chybovost menší. U výzkumu, což je neznámá půda, tak tam musí být tolerantnější. Já také chci poděkovat za slyšení, která se odehrála. Sice nemohli jsme se zúčastnit vždycky všech, ale myslím, že to bylo velice užitečné. No a pak ještě eh, to, čemu říkáme majáky. My prostě eh, evropský výzkum eh, musíme, musí mít takové ty významné majákové projekty, třeba ITER, to je jeden z nich. A my potřebujeme skutečně pozitivně, pozitivní příklady tohoto typu, ne pouze negativní. My jsme měli tedy problémy u Galilea třeba, ale my musíme mít také takové ty velké projekty, na které můžeme být hrdí, které všichni budeme schopni podpořit, včetně kolegy Turmese třeba u Galilea. Takže tak, děkuji vám, pane předsedo. Také děkuji za zprávu a včerejší slyšení. Já myslím, že jsme si z toho odnesli to, že eh, neexistuje jedna metoda, jeden proces univerzální pro všechny. Eh, musí to být prostě jinak u vědeckých institucí, eh, jinak u kooperativní výzkumných zařízení, v podnicích a podobně. Je třeba tady mít více scénářů, které budou šity na míru různým, různým Eh, situacím. Eh, navíc tedy doba se zrychluje a třeba takový malý biotechnický závod, který eh, pracuje na léčivu na nějakou akutní chorobu, tak prostě potřebuje opravdu rychlou odezvu, třeba 30 dní nebo tak. Na druhé straně ITER, tam je to na desítky let, čili tam musí být úplně jiný koordinační proces. Děkuji kolega Nistoroj. Děkuji, pane předsedo. Budu velmi stručný. Pár poznámek a pořád koukám na hodinky. E, ukázalo se, že je tady jasná potřeba, aby existovala určitý počet možností e, a využití buď paušálu, či jiné cesty. Já se domnívám, že to, co řekla paní Cavallo na počátku této diskuze, je velmi dobrým nápadem a také jde o to, abychom se soustředili spíš na ty výsledky, než na cestu k ním očekávám kompromisní pozměňovací návrhy, doufám, že budou přijatelné, pokud eh, skutečně půjdou tím směrem, který nám byl naznačen. A na závěr chci říct, že ze včerejšího slyšení jsme eh, si všichni uvědomili, že chceme více flexibility, eh, informační flexibility, to je to, po čem hodně lidí volá. A musíme to také sloučit s finančním nařízením. Bude tady e, kolem toho obrovská diskuze a z politického hlediska se nedomnívám, že bychom to měli podceňovat. E, jsme e, pro zvýšení marží. Myslím, že to je otázka, která si zaslouží velké pozornosti. Nemůžeme předpokládat, že všechno půjde samo. Děkuji. Velmi stručně. Díku, díky paní Carvalho a všem členům tohoto výboru za velmi podnětnou a užitečnou práci na této zprávě. Kromě tohoto poděkování vám všem chci ještě zopakovat naše odhodlání, které, o kterém hovořil na, náš generální ředitel na velmi zajímavém slyšení ohledně skutečnosti, že komise je odhodlána uplatnit celou řadu opatření, Eh, zjednodušujících opatření i v dlouhodobém horizontu a přijmout některá zjednodušovací opatření ještě do konce letošního roku a děkujeme za podporu, kterou nám tento výbor jistě poskytne. Děkuji vám, paní Carvalho. Chcete ještě závěrečné slovo? Jen velmi, Jen velmi stručně děkuji za všechny připomínky, na základě nichž a na základě eh, všech podnětů z včerejšího slyšení a všech dalších zasedání, které jsme měli a setkání, které zorganizovalo španělské předsednictví a belgické předsednictví, mohu nyní navrhnout kompromis, který rozdám ještě dnes či zítra, čili do konce týdne, a svolám zasedání stínových zpravodajů na příští týden ve Štrasburku, tím chci všem ještě jednou poděkovat. Nemám teď čas zacházet do podrobností u všech jednotlivých připomínek, ale děkuji za laskavá slova, děkuji za vše, co obohatí mou zprávu. Děkuji vám. Děkuji vám. Tím končíme debatu k tomuto bodu. A teď máme ještě tři minuty na další bod. Paní Tykau, zvládneme to? Jinak bychom museli odložit. Paní Tykau. Zkusíme to za ty tři minuty, ano? Jinak bychom to museli odložit na jindy. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že strategie pro Černé moře si zaslouží více času než eh, pouhé tři minuty. Můžeme s tou eh, diskuzí začít dnes, ale jsem přesvědčena, že kolegové budou chtít hovořit poměrně obšírně. Co se týče eh, této strategie, tak vše započalo v roce 2007. Komise potom vydala zprávu o realizaci v roce 2008. Nehovoříme tolik o strategii, jako spíš o synergii, protože jde o to sloučit několik různých evropských politik, které které se vztahují k Černému moři a k této oblasti. E, teď myslím konkrétně politiku v oblasti energetiky, v oblasti výzkumu, v oblasti dobrého sousedství a východního partnerství a také politiku rozšiřování, pokud ještě myslíme na Turecko. V oblasti Černého moře jsou země, se kterými Evropská unie má již strategické partnerství myslím konkrétně na Rusko, na Ukrajinu. A doufám, že eh, také učiníme odkaz v našem stanovisku na tři oblasti. Energetiku, výzkum a průmyslovou politiku. Chtěla bych eh, zmínit skutečnost, že Evropská unie hovoří o třech partnerstvích, o jednom, eh, které vlastně bylo zahájeno již v březnu letošního roku a týká se životního prostředí, zodpovídá za něj Rumunsko, partnerství pro eh, oblast energetiky, za kterou bude mít odpovědnost Bulharsko a třetí eh, partnerství, které se vztahuje ke sportu a kde bude mít odpovědnost Řecko. Co se týče e, toho energetického sektoru, e, tak je třeba zmínit e, jednu skutečnost. Oblast Černého moře má mimořádné, strate, mimořádný strategický význam vzhledem k blízkosti Kaspického moře. Oblast eh, Černého moře hraje velmi významnou roli, co se týče bezpečnosti v oblasti energetiky pro Evropskou unii a také co se týče diverzifikace zdrojů eh, pro zajištění eh, energie v Evropské unii. Jsou tady některé velice významné energetické projekty, konkrétně mám na mysli projekt Nabuko. Je to projekt, který umožní diverzifikovat energetické zdroje Evropské unie. Tento projekt by měl být urychlen, existuje tady určitý rozpočet eh, a my doufáme, že se tento projekt bude i nadále realizovat. Pak je tady otázka eh, koridoru, který je také obrovsky důležitý pro diverzifikaci energetických zdrojů Evropské unie. Tento jižní koridor je velmi významný. A chci ještě zmínit e, také projekt AGRI a projekt EOP, e, které umožní vytvoření energetickou, energetické infrastruktury tak, aby e, vlastně zdroje z oblasti Kaspického moře se dostaly až na území Evropské unie. A teď, co se týče výzkumu. Velmi dobře víme, že mezi lety 2009 a 2011 tady bude realizován projekt v rámci sedmého rámcového programu. Jehož cílem je rozšířit výzkumnou infrastrukturu, která existuje v oblasti Černého moře. E, bude se jednat tedy o 19 eh, výzkumných institutů v šesti státech oblasti Černého moře, které budou tímto projektem eh, propojeny. Chci také zmínit eh, další skutečnost. Evropská komise nedávno oznámila, že síť Giant bude rozšířena směrem k oblasti Černého moře. A země z této oblasti se tedy budou moci stát součástí vědecké komunity. Já jsem toho názoru, že se jedná o velice významné projekty a měli, e, mělo vlastně již dnes dojít k takové první výměně názorů. Jak jsem řekla, bohužel těch e, minut, které mi byly věnovány, e, není dost, ale Možná, že budou mít kolegové příležitost se ještě k tomu vyjádřit, protože si domnívám, že oblast Černého moře je obrovsky důležitá pro hospodářský a sociální rozvoj Evropské unie. Je velmi důležitá pro klíčové sektory, jakým jsou energetika, výzkum a hospodářský a sociální rozvoj. A domnívám se, že skutečně toto téma si zaslouží seriózní debatu. Já srdečně děkuji za tento úvod. Ještě dám slovo kolegovi Odimu. Prosím. Budu velice stručný a chci především vyzdvihnout práci eh, kolegyně Tykou. Od začátku eh, tohoto, eh, od začátku vlastně, kdy tady tyto věci začaly být řešeny komisí, tak od roku 2007 tady existuje tedy určitá snaha, ale na druhé straně komise zůstává poměrně nečinná. Slovo synergie není ničím Eh, konkrétním a je třeba, aby parlament na komisi v této oblasti více tlačil. Děkuji, nikdo další se momentálně nehlásí do debaty, takže já vám děkuji. Eh, AFED eh, bude pořádat veřejné slyšení, my možná také něco podobného v září, takže to je vlastně vstup do debaty, kterou budeme absolvovat. Tak a tím se dostáváme k dalšímu bodu. A pardon, ještě paní Tykau, já jsem vás přehlédl, prosím. Eh, da, domnule președinte, vreau să mulțumesc. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla jenom poděkovat panu Odimu za to, že si vzal slovo eh, skutečně je na čase, aby eh, tato oblast, tento region se staly předmětem větší pozornosti a já doufám, že dojde k tomu slyšení v září společně s výborem pro energetiku a čekám s velkým zájmem účast a příspěvky kolegyň a kolegů. Je to opravdu významné téma a tento region je opravdu důležitým přispěvatelem e, v, pro Evropskou unii a také zdrojem případné stability v regionu. Děkuji vám a nyní kolegové skutečně se dostáváme k hlasování, máme na to velmi málo času ale e, ještě přece jenom dovolte jednu drobnou poznámku, minutku. E, a prosím vás nyní o pozornost. Kolegyně, kolegové, chtěl bych u nás uvítat kolegyni, která zde dlouho nebyla, poněvadž byla nemocná. A já jsem ráda, že paní Jonan Sislik je zase zpátky. E, těší nás, že jste se uzdravila. Vítejte. Glauben Sie, das ist vielen von uns... Já myslím, že jsme tady o tom hodně často mluvili. Opravdu jste nám chyběla a je dobře, že jste opět mezi námi. Ano, ano, je to skutečně tak. Tak, a nyní konečně hlasování. Za prvé hlasování k rozpočtu a je to zpráva paní Hercog. Eh, je to velice složité, ale snad se nám to podaří. Takže prosím, připravte si hlasovací karty. Abstimmungskarten haben Sie mit? Tak máte, prosím. Eh, takže provedeme testovací hlasování hlasujeme o tom, eh, zda jste spokojeni s tím, že zahajujeme práci, anebo jestli byste rádi její prázdniny. Takže zahajuji hlasování, končím hlasování. Tak je nás tady příliš mnoho. Ano, příliš mnoho z EPP je zde pro prázdniny. Takže čtyři přebývají u EPP, jeden zelený a ještě další dva. Takže prosím, dbejte na to, aby to bylo v pořádku. První hlasování tedy. Já to budu vždycky po čísle, řeknu vždycky jenom poslední dvě čísla. To je vždycky eh, třeba 61.00, no, takže já řeknu 00 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Zdrželi se eh, schváleno. Nyní 01. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Nyní 02. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 03. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. 04 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 05 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 06 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 07 pro, proti, zdrželi se, schváleno 08 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní kompromis číslo 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno.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 zdrželi se, zamítnuto. Takže přecházíme k jedna šestnáct pro, proti, zdrželi se, schváleno. 17 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 61,73 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 18 pro, proti, zdrželi se schváleno, 19 pro, proti, zdrželi se schváleno, nyní 61, 20 a 68, 15 pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní 61, 21, 68, 16 identické pro, proti, zdrželi se schváleno. A opět 61, 22 a 68, 17 pro, proti, zdrželi se schváleno. 61, 23 a 68, 18 pro, proti, zdrželi se schváleno. E, 81 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 25 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní 24 a 68, 19 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dále 61, 26 a 68, 20 identické pro, proti, zdrželi se, schváleno. 61.27 a 68.21 identické pro, proti, zdrželi se schváleno. 28 a 22, kde je pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní 29 a 23 identické, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní opět identické. 61.30 a 68.24 pro. Proti. Zdrželi se schváleno. Nyní 61.31 a 68.25 pro. Proti. Zdrželi se schváleno. 61.32 a 68.26 pro. Proti. Zdrželi se schváleno. 61.33 a 68.27 pro proti, zdrželi se, schváleno. 61, 34 a 68, 28 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Můžeme hlasovat unblock. Celou stránku. Nemá nikdo nic proti, jestliže začneme 60 35 a 61, 38. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. U další strany můžeme také 40 až 68 37 Je možné? Takže kdo je pro tento blok? Proti? Zdrželi se schváleno. Nyní 13 lomeno 1 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 68.13 lomeno 2 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A teď opět můžeme pokračovat, bo ne, nemůžeme. Takže 61.44 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 61.74 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 61 75 pro, proti, zamítnuto. 61 45 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 61 46 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A teď další

zdrželi se, schváleno. Výborně. Nyní 61.53, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, schváleno. 61.54, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, schváleno. 61.55 pro? Proti? Zdržel, zdrželi se, schváleno. 44 pro? Proti? Zdrželi se, schváleno. 68.14 pro? proti, zdrželi se, zamítnuto 61, 76 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 61, 78 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A opět zkusíme unblock 61, 56 a 61, 59 eh, ano? Takže čtyři. Eh, kdo je pro tyto čtyři, kdo je proti? Zdrželi se schváleno. 61, 77 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 61, 60 pro, proti, zdrželi se schváleno. 61, 61 pro, proti, zdrželi se schváleno. 68, 11 pro, proti, zdrželi se schváleno. 61, 62 pro, proti, schváleno. 61, 82 s ústní změnou, kdo je pro? Ne. Pan Bietighofer? Pane předsedo, já bych eh, byl proti ústní změně. Podle mě to, co se zde eh, navrhuje v tomto ústním poznacím návrhu, je už pokryto tím, co jsme už schválili, a sice k bodu 0801 0, pardon, 080501 paní Hercog a to byl návrh 6125.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 zdrželi se, schváleno. 70 pro, pro, ještě jednou, proti, zdrželi se, schváleno. Identicky 67 eh, a 68,45 je pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní 68 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Děkuji. Eh, závěrečné hlasování nebude a jdeme k dalšímu hlasování. Ještě tedy blahopřeji paní Hercogové, která tady bohužel není. Děkuji všem, eh, kteří se toho účastnili. A nyní jsme u zprávy paní kolegyně Bremt. A opět hlasujeme jako první eh, návrh číslo 24 s ústní změnou. Kdo je pro? A já se omlouvám, udělal jsem chybu. Eh, zapomněl jsem bod číslo 4. Takže bod číslo 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Dále 25. Pětka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 23 pro. Promiňte, 23 odpadá. Nyní 24 s ústní změnou. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 25 pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 6 pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 26 pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 27 po částech. První část pro? Proti? zdrželi se. Schváleno druhá část pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 28 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 3, kde je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 38 první část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se schváleno. 43 pro, proti. Prosím ještě jednou pro 43. Proti. To prověříme elektronicky. Takže 43 hlasujeme elektronicky. přibývají, přebývají nám tři z e, lidovců, jeden zelený, tak e, to je to, co tady vidím na displeji. Takže nevím, e, hlasuje někdo tajně za zelené? Ano, já, já jsem rád, že nám přibývají členové, ale <laughs> to opravdu nemůže být. Bitte ziehen Sie diese Bemerkung zurück. Pane Langene, prosím, stáhněte svoji poznámku. Tak pořád ještě máme o jednoho navíc EPP, o jednoho zeleného a jednoho z EFP. Tak ještě dva EFT navíc a jeden nezařazený. Já jsem velice rád, že někteří kolegové z jiných stran se přidávají k nám. Já, já doufám, že to bude pokračovat i po hlasování. Ale my jsme tady fyzicky pouze tři, ale a možná, že si ten stroj myslí, že vás z principu příliš mnoho. No ale tak já nemohu nechat hlasovat v takovém případě. Tady, ano, mám tady počítač, který se může milit, ale říká, že tady máme navíc jedno zeleného, dva z EFD a jednoho neza, Tak já nevím, čím to je tedy. Zkusíme to hlasovat ještě jednou. Takže prosím vynulovat všechno. Ještě jednou zahájí hlasování nyní. Už se to vyřešilo? Ne, nevyřešilo. Tady je to těsná většina jednoho hlasu. Budeme to muset udělat tedy rukou a spočítat takže sekretariát bude počítat. Takže eh, vypínáme stroje, nyní hlaste se, kdo je pro tento návrh. Kdo je pro tento návrh? Děkuji, kdo je proti? 24. Zdrželi se? Nikdo? Dobře. 22 pro 24 proti, takže zamítnuto. Doufám, že je to v pořádku, že jsme počítali správně. Děkuji vám. Nyní kompromis číslo 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Nyní 45. Kdo je pro? Pardon, Pardon. 45 mm, s ústní změnou. Kdo je pro takto? Proti? Zdrželi se schváleno 46, to je pro. Proti? Zdrželi se schváleno. Není kompromis. 6 pro. Proti? Zdrželi se schváleno. 51 pro. Proti? zdrželi se schváleno, kompromis 7 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 8 pro, proti, zdrželi se schváleno. 53 s novou ústní změnou paní Ek. Kdo to přečte? A máme to písemně. Nebo paní Premt? Já to, já to pouze přečtu na hlas. Myslím, že všichni stínové zpravodajové znají ten pozměňovací návrh a ten se liší od toho, co máte v hlasovacím seznamu, kde se říká, that the time between the date of application for a project and the final decision shall not exceed four to six months, depending on the product provided to the final beneficiary. Bedanke mich für die Klarstellung. Děkuji vám za vyjasnění, čili eh, hlasujeme o 53 s novou verzí ústní změny. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Děkuji. 54 s ústní změnou. Takže 54 s ústní změnou, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Nyní 55. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 57. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 56. Odpadá. Osmička z rozpočtového výboru. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Nyní se dostáváme k, k osmičce, to jsou body zdůvodnění, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. A kompromis jedna, kdo je pro, eh, pardon, pardon, ještě jednička. Jednička z rozpočtového výboru, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní kompromis jedna, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Dvojka, kdo je pro, proti, zdrželi se. Byl odmítnuto jednička, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, jedenáctka pro, proti, zdrželi se zamítnuto, nyní dvanáctka pro, proti, zdrželi se zamítnuto, trojka pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní čtrnáctka s ústní změnou. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Trojka pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno kompromis dvě pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Nyní 17 a 18 amblok. Kdo je pro? Proti? zdrželi se schváleno. Nyní 19 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 20 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Nyní se dostáváme k závěrečnému hlasování a to bude elektronické. Zahajuji hlasování. Končím hlas... Pardon, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Máme 49 proč eh, jeden se zdržel. Aha, ještě tedy jedna karta chybí, takže je 50 pro, nikdo není proti, čtyři se zdrželi. Děkuji vám všem, děkuji paní van Bremt a tím máme tento bod na programu vyřízený. A dostáváme se k bodu číslo 9, na, a což je vlastně původní bod 10. Půjde o průmyslovou politiku ve, větu, ve věku globalizace a slovo dostává pan Lange. Prosím, pokud opouštíte sál, čiňte tak v tichosti. Děkuji, pane předsedo. Liebe Kolleginnen, liebe Kolleginnen, kolegyně, kolegové, Eh, stojíme na Prahu nové udržitelné průmyslové politiky a myslím, že bychom zde měli mít dvě rozhodující hlediska. Eh, za prvé je to důležitost průmyslu pro eh, tedy musíme povzbudit a dát jaksi do pozornosti, význam průmyslu pro Evropu. Tři čtvrtina z toho, co eh, vyrábíme, jde na export. 25 našeho celkového produktu eh, je z průmyslu a přesto existuje mnoho takových, kteří se domnívají, že průmysl je si starého a špinavého a já si myslím, že nebo věřím, že touto novou průmyslovou politikou se nám to podaří zvrátit Eh, zejména když se podíváme na ty inovativní procesy v průmyslu. A za druhé musíme bojovat za to, aby zde v Evropské unii zůstal průmysl a aby, abychom tady měli těch 50 milionů pracovních míst, kvalitních pracovních míst průmyslu, abychom je zachovali. A já si myslím, že se do toho skutečně musíme pustit a opravdu vypustit do světa novou průmyslovou politiku. Navíc v posledních letech eh, máme nové výzvy. O tom se chci krátce zmínit. Samozřejmě, že jsme pod eh, zvýšeným tlakem globalizace, poněvadž v jiných zemích eh, vznikají nové trhy a investuje se tam. A proto jde o to, abychom eh, posílili inovační schopnost eh, našeho průmyslu. To je naše konkurenční výhoda. Nemůžeme na to jít přes nižší náklady. My musíme být technologicky na špici abychom uspěli. Samozřejmě máme také ekologické výzvy. Jestliže chceme eh, s naprostou vážností omezit eh, oteplování planety na pouhé 2 stupně, tak musíme určitě obnovit průmyslovou základnu, musíme se soustředit na zdroje s menšími emisemi CO2 a samozřejmě rozvíjet také nová hospodářská odvětví, která odpovídají právě eh, tomu požadavku na ochranu klimatu. No a pak máme další výzvu. Otázka demografického vývoje už teď činí problémy na trhu práce. Je stále těžší nacházet kvalifikované kolegy a jestliže populace bude stárnout, eh, bude se zostřovat tento eh, problém a navíc eh, nová struktura společnosti si vyžaduje nové produkční procesy. To je tedy další velká výzva. Takže, abychom udrželi pozornost právě na těchto výzvách, je třeba nově definovat průmyslovou politiku. Jak víte, komise k první úvahy předložila v rámci strategie 2020. Je to jakási velká vlajková iniciativa a my očekáváme, že 13. října komise vyjde se svým návrhem, tak abychom Eh, k tomu mohli potom zaujmout společnou pozici. Já se domnívám, že nová definice průmyslové politiky by měla být také takovým odpoutáním se od politiky subvencí a politiky intervencí, a poněvadž intervenční politika nemůže vyřešit všechny sektory, Musíme také říct s Bohem politice, která říká, že my vytvoříme pouze rámcové podmínky a všechno ostatní necháme na trhu. Mám zde pracovní dokument, ve kterém chceme naskicovat průmyslovou politiku, která bude mít určitou horizontální rovinu s rámcovými podmínkami, ale také bude zvláštní pozornost věnovat určitým průmyslovým odvětvím. A jestliže se podíváme na horizontální rovinu, tak jde samozřejmě o to, aby vznikly inovační řetězce. E, nedávno jsme se bavili o výzkumném rámcovém programu a my tady skutečně máme ještě mnoho míst, kde je třeba pracovat, aby ten inovační řetězec byl optimalizován e, pro potřeby evropského průmyslu. Za druhé jde samozřejmě také o zlepšení zdrojů, jejich efektivnější využívání. V posledních letech jsme byli svědky toho, jak velice prudce zrůstá produktivita práce, ale efektivní využívání zdrojů se tak rychle nevyvíjelo. A jestliže my chceme být technologickými lídry, budeme se muset právě na to soustředit. A to znamená, že bychom potřebovali také přiměřené ukazatele, abychom to dokázali měřit. A tedy, aby bylo možné měřit, kontrolovat a optimalizovat účinnost využívání zdrojů k otázce zdrojů patří také suroviny. A já musím říci, že zejména v posledních týdnech, zejména eh, na veřejnosti, eh, byla diskutována otázka externího zásobování eh, surovinami. Tady máme sílící konkurenci a zároveň silnou monopolizaci obchodování se surovinami třeba, to je eh, v oblasti, v oblasti železné rudy. Takže my skutečně musíme zajistit eh, zásobování surovinami a musí to být také přiměřeně férové. Ale také se musíme zabývat otázkou, jak využíváme tyto suroviny, zejména v průmyslu. Myslím, že potřebujeme ještě více recyklovat a samozřejmě také suroviny, které máme zde v Evropské unii k dispozici, bychom měli být schopni lépe průmyslově zhodnotit. Eh, například eh, bychom potřebovali takovou biodatabanku na evropské úrovni, abychom věděli, kde je jaký potenciál. Pokud se týče eh, zásobování energií, to je důležité pro průmysl ze dvou hledisek. Jednak je třeba mít dostatečné zdroje energie a za druhé samozřejmě ta energie musí být dispozice tak, aby odpovídala požadavkům na ochranu klimatu a tím samozřejmě je možné vytvářet nová pracovní místa v průmyslu. A tady, myslím, je možno dělat více než dosud. A pokud se týče otázka, sledování a doprovázení restrukturalizace. Tím se musíme zabývat. Samozřejmě ne všechny průmyslové struktury je možné udržet. Ehm, občas, když něco zaniká, tak se snažíme hasit požáry, ovšem to je vždycky pozdě. Například eh, v oblasti uhlí a ocely jsme v posledních 50 letech prošli eh, sociálně partnerskou restrukturalizační politikou a je třeba ještě silněji ukotvit to, aby abychom tedy eh, vývoj nejenom pozorovali, když už je v pohybu, nýbrž abychom eh, hned od začátku doprovázely restrukturalizaci tak, aby vznikala nová pracovní místa. A já myslím, že tady eh, v rámci globalizace strukturální fondy mohou dělat více než dosud. Otázka kvalifikace je otázka velmi důležitá na všech úrovních, ale zejména na úrovni nejvyšší kvalifikace. Tady je třeba integrovat koncepty tradičního vysokoškolského vzdělávání. Já si myslím, že, ten, že bychom potřebovali něco jako proces Boloňa 2, abychom zde posílili činnost. Myslím, že to je několik těch horizontálních aspektů. Kromě toho ovšem mám ještě několik sektorálních návrhů, tedy aktivit podle odvětví. Zejména samozřejmě v klasických sektorech výroba automobilů, lodí, ocely, ale myslím, že také nové sektory, například e, výroba větrné energie, tady mm, to je odvětví, které je třeba doprovázet a já myslím, že do toho jsme už zasahovali v podobě CARS 21 nebo e, High Level Task Force. Myslím si, že tady skutečně je třeba se na ta témata zavěřit, stanovit náročné cíle a pak se do toho pustit. Kolegyně, kolegové, máte zde pracovní dokument s nějakými 15 návrhy. Já velice rád s vámi o tom budu diskutovat a možná eh, ještě dovolte poslední aspekt, aby zmínil nakonec. Já si myslím, že Eh, politika může být úspěšná pouze tehdy, když bude integrační. Já si myslím, že v, komise, v komisi to ne vždy právě v tomto duchu funguje. My máme na jedné straně evropskou digitální perspektivu, na druhé straně ekologickou perspektivu. My prostě potřebujeme, aby v komisi došlo k silnější integraci, ale je třeba integrovat také evropskou politiku s politikou eh, Eh, členských zemí, to znamená článek 173, jinak eh, takováto činnost bude postrádat smysl. Takže děkuji a těším se na vaše komentáře. Děkuji vám, pane kolego. Já bych chtěl jenom ještě říci, že v 11 hodin 30 minut eh, přijdou nás navštívit eh, belgičtí ministři a my jsme se rozhodli, že do té doby eh, vyřídíme ještě dva body. Eh, k tomuto bodu se hlásí zatím deset řečníků a já bych skutečně chtěl poprosit všechny kolegy, aby byli struční. A nejdříve stínový zpravodajové jako první paní Grostet. Děkuji, pane předsedo. Ano, já jsem opravdu s velkým zájmem pročetla pracovní dokument našeho zpravodaje a konstatovala jsem, že zaměřuje e, ten nový přístup e, na základě 15 klíčových e, parametrů. Trošičku se obávám jedné věci. Mám pocit, že tady budeme mít takový katalog zbožných přání, spíš než co jiného. A toho bychom se měli vyvarovat. Byla by to škoda. Eh, když se jedná o tak zásadní, o tak důležitou zprávu právě v tuto době, kdy musíme reagovat na krizi. Eh, dovolte, abych se vymezila v takových třech bodech. Nejprve jde o eh, větší zhodnocení evropských podniků. Tady je třeba, aby se Evropská unie zdůrazně, důrazně E, zabývala svými prioritami, aby je dobře definovala, aby se rozhodla na co nasměrovat své úsilí. Tady je třeba opravdových hlavních směrů v určitých oblastech, které jsou nositelkami růstu. Spravodaj o tom stručně hovořil. Částečně se hovoří o přístupu, který bychom měli zvolit, e, horizontální či sektorový, možná je sloučit Měli bychom hovořit o důsledcích pro různé sektory, to je teda ten horizontální přístup, a pak eh, bychom se měli také zaměřit na hlavní určité důležité projekty, a to je zase ten přístup sektorový. Naši konkurenti na světové scéně činí obdobně a v rámci americké strategie v oblasti inovace, kterou přinesl e, v srpnu 2009 e, na stůl prezident Obama, e, již ve Spojených státech vznikly priority v oblasti určitých sektorů, v čistých energiích a také v oblasti zdraví. To všechno vyžaduje finance. To zpravodaj zdůraznil je třeba, abychom byli velmi, velmi obezřetní Víme, jak je to s rozpočtem, ale v prioritách se tím zabývat musíme. A pak je také třeba eh, nově definovat eh, naše finanční nástroje. Eh, Myslíme i na zdroje vlastní a neobávejme se i určitého zadlužení v určitých velkých projektech. To je naprosto, naprosto E, třeba a to samozřejmě za určitých záruk. Když hovoříme o inovacích, tak je třeba si také uvědomit další věc. Neměli bychom se soustředit pouze na inovace. Je tady ještě tradiční průmysl, který představuje velké množství pracovních míst v současné době. Spravodaj to také zdůraznil. To je třeba ochránit a inovace se bude moci přetavit v větší produkci pouze tehdy, když tady budeme mít silný tradiční průmysl v řadě oblastí a průmysl, který zůstane na evropské půdě. Takže ano, konkurenceschopnost podniků jistě, ale zároveň víme, že Evropská unie musí být eh, přitažlivá. A aby přitažlivá byla, tak je třeba zmírnit eh, tu administrativní zátěž, eh, která tady hrozí malým a středním podnikům. My o této věci hovoříme pravidelně, o tom zmírnění zátěže, tak přestaňme mluvit a začněme být trochu efektivnější, než jsme v současné době. Pak je třeba také definovat inovace. Nejde jenom o technologie, jde také o e, kreativní přístup, o marketing, o design a celou řadu dalších oblastí. Chci ještě připomenout v této sféře, a zpravodaj to také zdůraznil, že je velmi důležité, aby tady existovala kvalitní odborná příprava. I v této věci je třeba e, pomáhat a podporovat ji. A třetí bod, a už se dostávám ke konci, je zlepšení e, konkurenceschopnosti evropského průmyslu tím, že bychom vedli také voluntaristickou externí politiku. Eh, tady se vlastně eh, díky konkurenci eh, tvoří takový propad mezi jednotlivými oblastmi Evropské unie a musíme také hledět na to, co dělají naši konkurenti ve světě. Evropská unie by neměla být aktivní pouze uvnitř svých hranic. Musí si uvědomit, že není jediným světovým Eh, regionem, kde se kontrolují eh, státní podpory. Jinde eh, se tak činí ve velké míře a Unie se tím zabývat nechce. Nechce takto činit, pokud chceme, aby přestaly úniky, aby docházelo k, nedocházelo k narušování konkurence, tak se dívejme, co dělají jiní a snažíme, snažme se o, o, obdobně konat. Pokud se tedy ve oblasti veřejné veřejných zakázek eh, věci eh, nemění, eh, tak je třeba zavést reciproční podmínky a především v oblasti životního prostředí. Evropská unie to je také určitý objem know-how a musíme umět vyvážet své know-how, musíme umět vyvážet kvalitu své produkce protože pokud Evropská unie nebude umět prodávat to, co umí dělat, tak je třeba si uvědomit, že ostatní to umí velmi, velmi dobře. A ještě jedna věc, o které hovořil zpravodaj, přístup k základním surovinám. To je zásadní a velmi důležité. Komise teď nedávno definovala 14 základních surovin, které jsou zcela zásadní. V dalších 20 letech by jejich spotřeba se měla strojnásobit. Nejde pouze o zelené technologie. Tyto základní suroviny se nacházejí pouze v několika státech, Číně, Brazílii, eh, Demokratické republice Kongo a ty snižují své vývozy. Takže je třeba paralelně vést aktivní diplomatické úsilí proti omezování těchto vývozů a samozřejmě také posilovat naše politiky varoliz, varo, valorizace našeho odpadu, protože tady je určitá možnost vyvážit ten deficit. A teď ještě poslední věc, pane předsedo, je opravdu zásadní, abychom neopomíjeli eh, naše obavy o životní prostředí, o zelenou ekonomiku je třeba do našich rozhodnutí automaticky zahrnovat i naše environmentální ohledy, ale je třeba, aby to samozřejmě bylo únosné pro evropský průmysl. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych upozornit to, eh, že paní eh, Grostet eh, de facto je z Francie a ve Francii se o průmyslové politice hovoří už hodně dlouho, zatímco některé, v některých jiných zemích v Německu, v Anglii je to těžší. Nicméně současná krize nás eh, de facto přiměla k tomu, aby tento takzvaný eh, špinavý průmysl, aby se stal naopak lokomotivou v Evropě a je to vlastně lokomotiva pro naši novou politiku. My samozřejmě potřebujeme trvale udržitelný rozvoj průmyslové základny, musíme nově strukturovat finanční trh, proto aby mohla, mohly to inovace v průmyslu pokračovat. Já myslím, že eh, já vidím v některých věcech poněkud eh, kriticky vaši zprávu. My nemůžeme postupovat dirigisticky a protekcionisticky, můžeme se zabývat eh, principy konkurence, máme dobré produkty v automobilovém průmyslu, tady máme snad víc než 80% světové produkce a já myslím, že tady nepotřebujeme žádný protekcionismus. My musíme dovolit, aby tržní síly nám ukázovaly, kde leží nejlepší technologie. My skutečně eh, víme eh, přesně, co potřebujeme. Například víme přesně, kolik musíme snížit CO2, nebo to se tam objevuje, ale já si myslím, že to není úplně dobrý přístup. Já si myslím, že nejlepší technologie, to bychom měli věřit, že se prosadí také prostřednictvím tržních sil. Paní Grostet říká, že hodně dáváme na podporu eh, výzkumu, ale to je, by mělo být pouze tehdy, když je to zaměřeno na inovace, protože jedině, co je inovativní, to se dá prodat. A takto eh, v rámci FP8 bychom se měli eh, více zabývat právě inovací. Trvalá udržitelnost, tady kolegové souhlasí, to musí být konstantou naší průmyslové politiky, ale udržitelnost znamená také větší účinnost, to znamená využívání high-tech, lepší využívání zdrojů. To je skutečně průmyslový přístup, který vede k inovacím. Pane Langene, neměli bychom eh, příliš eh, stanovovat eh, konkrétní cíle, my bychom se měli zaměřit spíše na kampaně, a to je věc, kde skutečně můžeme fungovat, aniž bychom předepisovali normy a přesné cíle. E, ty kampaně skutečně mohou ovlivňovat například chování na trhu a tak dále. Na to bychom se měli soustředovat. Ale hovoříme hlavně o velkém průmyslu, neměli bychom zapomínat na ten malý. E, malé průmyslové podniky jsou velice tíženy různými byrokratickými úkoly a Eh, reportingem a tak dále, na to bychom se měli zaměřit. zaměřit. Já souhlasím tedy eh, s paní Grostet v oblasti, v oblasti Made in. My mm, bychom měli následovat eh, Američany. Američané musí mít made in, čili odkud to pochází. E, také Číňané to mají, čili já myslím, že to made in, na to bychom se měli soustředit. A dále Musíme se také eh, stavět za ty takzvané vlajkové produkty. Prostě jedině takto přesvědčíme svět, že něco máme. Takovým dobrým příkladem Airbus. Eh, tam jsme globálně úspěšní a dokonce se nám daří eh, zvyšovat podíl na trhu. No ale samozřejmě by z toho nebylo nic, pokud to neprokomunikujeme občanům jako politici. E, to je náš úkol a já doufám, že to zvládneme. Děkuji, pan kolega Bütikhofer. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl e, říci úvodem to, že dokument pana Langena je pro mě velice e, dobrým Eh, východiskem. Eh, myslím, že je to tak správně. Průmyslovou politiku, pokud budeme ji brát tak vážně, jak to žádá pan Langen, eh, tak my nebudeme schopni úspěšně rozvíjet, pokud budeme příliš úzce zaměřeni. Existuje totiž celá řada důležitých společenských rámcových podmínek, tam, kde to lze ovlivnit průmyslovou politikou. A já myslím, že pan Lagen se pokusil to nějakým způsobem zapracovat. Já bych si přál, aby se nám podařilo v této diskusi eh, vytvořit eh, jakousi vizi, vizi budoucnosti evropského průmyslu a já myslím, že to určitě nebude nic zbytečného. Já myslím, že by to mohlo přispět k tomu, že celá společnost by se tedy snažila toto realizovat. Já nevím, jestli jsem eh, eh, to slyšel správně, to, co řekla paní Grostet, ale já bych určitě eh, nerád chápal evropskou průmyslovou politiku tak, že se podíváme, jak to dělají jiní, jinde jiní a pak řekneme, uděláme to taky tak. Eh, nebo že jestliže někteří to dělají tak, tak eh, my to nesmíme uvažovat o vlastní cestě. Já myslím, že to ne. Já myslím, že potřebujeme průmyslovou politiku, eh, která nebude v závěsu za někým, ale bude schopna sama vytyčovat nové cesty. Dále, hm, poněkud si nejsem jistý a se shoduji s panem Langenem, a to je otázka vztahu mezi evropskou průmyslovou politikou a globálním pozicí evropského průmyslu. Evropský průmysl eh, už je globálním eh, hráčem. Například BASF svoji největší investici realizovalo v Číně a přesto se považuje za evropský podnik, ale zároveň za firmu globální. Čili já si myslím, že ta globální pozice a evropský kontext, že to je třeba nějak více vyjasnit. Dále je tady otázka koherentní a jednoznačné průmyslové politiky. O tom hovoří už pan Chacimarkakis že totiž existují rozdíly národních tradic a já si nejsem jistý tím, že eh, bychom eh, jedním velkým skokem byli schopni vytvořit společnou průmyslovou politiku, která eh, zastřeší všechny rozdíly. Já si myslím, že bychom se měli soustředit spíše jenom na několik důležitých bodů. Přičemž teze, že tržní síly dokážou prosadit nejlepší technologii, tak já si myslím, že je poněkud naivní. Eh, já myslím, že to tak třeba v, u nukleární energie nebylo, že ta by se v začátcích nebyla obešla bez eh, subvencí, čili tady bychom si neměli malovat něco, co není zcela v souladu s realitou. U inovací já podporuji eh, takový ten široký přístup k inovaci jako paní Krostet a myslím, že bylo dobré, kdyby tento koncept eh, z komise eh, kdybychom měli také human-centered innovation, inovaci zaměřenou na lidi a také otázka technology assessment centers. Otázka účinnosti využívání zdrojů, to je velice důležité, ovšem já bych to měřil spíše na straně produktů, ne spíše přímo ve firmách. Dále, pokud se týče otázky surovin, zejména eh, tedy rudných surovin, já si myslím, že eh, je třeba se poprat o transparentnost trhu. Takovou iniciativu zahájila Francie, eh, například eh, že eh, dochází ke hromadění například železné rudy a potom se s ní spekuluje. Čili já myslím, že to by mělo být tématem. A Eh, také musíme uvažovat o vztahu mezi průmyslovou a obchodní politikou. My jsme občas nebo do jisté míry dělali obchodní politiku, kterou jsme eh, nahrazovali politiku eh, průmyslovou a já myslím, že to bylo špatně. A ještě k bodu 13, ten je pro mě velice důležitý. Tam se jsou různé podmínky a kvalifikace. Eh, je důležité se zabývat otázkou mladých lidí, poněvadž eh, ty jsou hodně postiženi nezaměstnaností a eh, za třetí tedy bychom se měli zabývat situací v, technických, v technickém vzdělávání. V Rostoku vznikla nová indická firma, teda e, továrna firmy Suslon, oni e, vyrábějí e, větrné, elektrické větrníky a je to proto, šli do Německa proto, že si vysoce cení našich vzdělaných prázdnic, našich, našich pracovních sil ale eh, my naopak tedy hledáme třeba IT inženýry v Indii, takže to je takové divné trošku. Dobře, děkuji. De facto bychom měli eh, ukončit tuto debatu, pokud chceme zvládnout ještě příští bod, ale ještě tady máme dalších deset přihlášených do diskuse. Co s tím teď mám dělat? Ptám se. Mohli by, prosím, někteří se odhlásit z, z Eh, seznam řečníků a mohli by jiní to zvládnout do minuty. My máme teď maximálně sedm minut, ale ale mm, jistě, že eh, musíme, musíme ještě eh, mít šanci prodiskutovat tu druhou zprávu. No a tady máme za nějakých 20 minut hosty. A nebo můžeme prostě jít tak, že každý bude mluvit tak, jak eh, tak dlouho chce a pak budeme pokračovat ještě odpoledne. Já, já bych měl, já bych měl eh, krátký návrh. Ano, eh, ne, ne, ne. Stínový zpravodaj už všichni hovořili, je to tak. Všichni? Byli to všichni? Ne. Dobře, takže nejdříve necháme promluvit všechny stínové zpravodaje. Já chci stáhnout svůj příspěvek, dávám to písemně, pošlu vám to, pošlu, rozešlu to e-mailem všem poslancům, ale takhle nemůžeme pokračovat. Někteří si vezmou slovo na 10 minut a na jiné se pak nedostane čas. Musíme konkrétně zorganizovat postup tak, aby se na všechny dostalo. Tohle je už po několikáté, kdy se na Goen nedostal čas, takže já myslím, že je nesmírně důležité, abychom zorganizovali naši práci tak, abychom skutečně mohli pokročit. A já teď stahuji svůj příspěvek. Máte pravdu. E, e, opravdu musí se dostat na každou frakci. To musíme eh, zvládnout, tedy dát každé frakci slovo a Eh, potom tedy uvidíme, jak to bude dál. Takže já teď přeskočím ty, kteří už hovořili, tedy lidi z těch frakcí, kteří už hovořili. Tak nejdříve ještě pan Henen, poněvadž vy jste zatím ještě neměli možnost hovořit. Takže máte slovo, pane. Děkuji, pane předsedo. Budu stručný a rychlý. Vzhledem k tomu, co vytvořila poslední krize, tak musíme opravdu eh, hledět na věci trochu jinou optikou tím, eh, že dáme více čokolády kolem té hořké pilulky, Nevím, jestli to stačí. Jsou tady určité otázky, které eh, jsou teď předmětem zájmu, jsou zajímavé. Je pravda, že seriózně přistupujeme k otázce eh, zelených technologií, ale o sociální eh, dimenzi toho všeho se nebavíme. A ta přitom podminovává celou situaci. Snižuje se počet eh, příležitostí pracovních a vlastně se tady dává zelená diktátu akcionářů. Deindustrializace evropského prostoru, Eh, z které těží nové ekonomiky jinde ve světě, eh, to je eh, prostě danost. Například nedávno, nedaleko od místa, kde žiju, vlastně američané převzali podnik tím způsobem, že ho přivedli ke krachu a tím se zbavili další konkurence. E, jsou tady prostě e, tyto e, skutečnosti a jediným faktorem, který koho zajímá, je zisk. Musíme být odvážní v tom, abychom tomuto zamezili, abychom se postavili za průmysl, který bude nejprve reagovat na potřeby našich obyvatel. Takže jestli máme říct ano, tak já jsem pro společnou průmyslovou politiku, která bude zohledňovat naše zájmy, zájmy našich našich občanů, která bude respektovat životní prostředí a e, zdroje základních surovin. Ano, takové politice, která se bude zabývat rozvojem veškerého našeho území. Ano, takové politice, která bude respektovat e, mzdové požadavky zaměstnanců. Ano, průmyslové politice, která bude podporována, včetně finanční podpory státy a Evropskou unii. Protože tohle samozřejmě je všechno v rozporu se zájmy trhu a je to také v rozporu s Evropskou ústavou. Tak modifikujme ústavu. Buďme tedy pro. Pan Rybik. Eh, děkuji vám. Já myslím, že náš eh, průmyslový výbor byl, měl daleko více debatoval o budoucí strategické podpoře vlastního průmyslu. Eh, ukázalo se během krize, že bonita a likvidita podniků je skutečně velkou výzvou a že v rámci sanaci finanční situace eh, ponese průmysl opravdu velkou část eh, celého toho nákladu a to znamená, že budou pod eh, ještě větším tlakem na zisky. Já bych chtěl poděkovat panu Langenovi za to, že hovořil o rovnost ve zdanění. Když se podíváme třeba na podniky v Indii a v Číně, kolik oni platí daní a naopak, kolik platí naše podniky a naši pracující, tak eh, v tomto ohledu nemůžeme být dlouhodobě konkurenčně schopni. Možná bychom měli zvážit, jestli by nebylo lepší, kdyby se část těch daní vybírala spíše od konečného zákazníka, poněvadž eh, tak to by bylo možné eh, stejně zdanit domácí i zahraniční výrobky takže by se to danilo u spotřebitelů a ne u podniků a zaměstnanců. Paní kolegyně Trautmann. Děkuji, pane předsedající Protože máme málo času, eh, tak bych chtěla učinit určité politické sdělení směrem eh, ke komisi na základě skvělé eh, práce, kterou náš kolega předložil. Za prvé jsme na určité historické křižovatce, protože průmyslová politika je termín, který vlastně neexistoval v rámci politik komise. Chci také zdůraznit, že strategie 2020 neměla ten dopad u Evropanů, který měla mít a ani ten plán, který byl oznámen, nevytváří mnoho naděje. Proto bychom se měli zabývat především otázkou e, pracovních příležitostí a důsledku pro ně. Pak je tady otázka transversální politiky. Průmyslová politika nemůže být pouze řešena na základě jednotlivých odvětví. Ona se opravdu e, zabývá všemi e, územími a všemi oblastmi komise. Je tady otázka veřejných zakázek zakázek a tedy potřebujeme, aby komise jednala koherentně, pokud chceme, aby se k tomu státy připojily. A teď chci ještě zdůraznit otázku klíčových sektorů. Pokud máme mít ekonomickou strategii, tak musíme především soustředit se na měnící se sektory. Myslím teď na automobilový průmysl, mluvím o farmaceutickém průmyslu, kde končí vlastně eh, kde končí e, otázka některých e, Eh, některých patentů. Eh, pak je tady otázka zelených technologií, digitální sektor a veškerý sektor telekomunikací. To jsou některé základní oblasti, které by, pane předsedo, měly vyvolat diskuzi o prostředcích. Můžeme eh, to všechno dělat s naším rozpočtem? Určitě ne, nebo ne dost, ale měli bychom možná vytvořit určité finanční možnosti, aby evropské podniky měly prostředky k rozvoji svých patentů svých, svého know-how. Eh, já si myslím, že tato krize totiž ukazuje jednu věc. My se z tohohle nevybabráme, eh, pouze pokud budou eh, tady určité finanční polštáře pro finanční domy, ale potřebujeme prodávat své výrobky. Vidíme, že jsou tady určité konkurenční firmy, které organizují svoji aktivitu tak, abychom se my vlastně na ty trhy nedostali. Přestaňme být naivní a Eh, zorganizujme se víc, zohledněme zájem Evropy, eh, pracujících eh, podniků a našich území, abychom byli důvěryhodnější vůči svým občanům. Děkuji a já nyní končím tuto debatu. Prosím vás o pochopení, můžete mě nadávat, ale nic na tom nezměním. Máme teď už jenom 20 minut a kolegyně nám souhlasila s přehozením bodu a to znamená, že těch 20 minut opravdu musíme věnovat jí. Já se vám omlouvám, ale opravdu to také nemohu změnit. Já jsem to všechno nezabral sám ten čas. A opravdu máme tady prostě kolegy, máme tady koordinátory, stínové zpravodaje, takže tak to musí být. Já to teď změním. Takže nyní paní kolegyně Kolarská Bobinská má jako první slovo. Máme na to 20 minut, jak jsem řekl a prosím, abyste se eh, ho drželi. Pane předsedo, já jsem chci vyjádřit znepokojení na touto situací, protože včera... Slyšíte mě všichni? Včera mi zvon, volal sekretariát o přesunutí termínu mého vystoupení, protože pan Lange měl uh, odjíždět. Je všechno v pořádku? Čili, jak říkám, byla jsem požádána o změnu termínu mého vystoupení, protože pan Lange měl odletět, takže jsme měli přeprohodit tyto dva body. A dále, že diskuze nad mým bodem měla být hodinová. A teď se ukazuje, že je všechno úplně jinak. A že to má být pouhých 20 minut. It's clear. Abych to vyjádřil jasně, od začátku bylo jasné, že máme půl hodinu na každý bod. Ale bylo velmi užitečné, že jste nám vyšla vstříc, ale můžeme to... Eh, samozřejmě dá se to změnit, ale máme problém v tom, že jsme že teď už nám zbývá pouze 20 minut. Předtím jsme měli času naopak hodně ale teď máme jen 20 minut a musíme je využít, jak nejlépe je to možné. Každopádně ale děkuji za to, že jste nám umožnila tuto změnu. Teď musíme ale diskutovat věcně a ne diskutovat o tom, jak budeme diskutovat. Takže prosím. Do you hear me now? A teď mě slyšíte? Takže já budu teď hovořit anglicky. Pane předsedo, v první řadě chci poděkovat všem i sekretariátu, všem, kdo mi pomohli vypracovat návrh zprávy, zvláště tedy sekretariátu, svým poradcům a asistentům. Rovněž tak chci poděkovat komisi a generálnímu řediteli Lau za to, že, se, že umožnili uspořádat mnoha setkání, která nám pomohla. Chci také poděkovat stínovým zpravodajům za veškeré jejich vstupy a řadě z dalších kolegů a kolegyň, které zaslali své připomínky. Lisbonsko, Lisabonská smlouva zahajuje novou etapu vývoje Evropské unie. Nyní je nadešla chvíle, abychom přizpůsobili naše priority smlouvě. A dnes diskutujeme první polisabonskou energetickou strategii, kterou vypracovala komise a tento návrh by um, měl být považován za důležitý prvek implementace článku 194. A definitivní strategie by měla eh, být v duchu solidarity a odpovědnosti, tak aby žádný členský stát nezůstal ponechán stranou nebo v izolaci. Tato strategie vypracovaná komisí se snaží posílit evropskou energetickou politiku následujícími způsoby. Za prvé, uskutečnění evropského energetického trhu, dále vytvoření panevropské energetické infrastruktury a potenciál energetické účinnosti by měl být do důsledku naplněn. Musíme za čtvrté také ustavit velmi těsné vazby mezi interními a externími polit, energetickými politikami. Zabezpečení eh, zásobování energií a konečně musíme podporovat také výzkum a inovace v energetickém sektoru. Takže začněme dokončením vnitřního trhu s energií. Evropská komise zdůraznila naléhavou potřebu implementovat stávající energetickou legislativu Evropské unie a já to já plně podporuji uplatňování druhého energetického balíčku v této fázi, kdy eh, se, posu, kdy eh, se máme posunout třetí fázi a kdy komise musí být přísnější ve vztahu k jednotlivým vládám a podnikům, pokud nebudou plnit kritéria. Je tu možnost transformování směrnice v nařízení, tak jak eh, to má již určité precedenty z minulosti. Také volám po vytvoření eh, druhého eh, šetření v energetickém sektoru. Musíme dát legislativě čas. Jak spotřebitelé, tak i podniky potřebují stabilní prostředí. A to zejména s ohledem na velké objemy kapitálu, které je třeba investovat do energetických projektů. Musíme však také reagovat na problémy vyplývající se z neplnění a z neuplatňování evropského práva. Komise má pravdu. Potřebujeme obrovské investice do energetické infrastruktury. A komise ve svém dokumentu jasně říká, že vnitřní trh nebude správně fungovat, aniž dojde k masivním investicím do této infrastruktury. Já nemohu než plně souhlasit. Bez moderní přenosové sítě bude na, budou naše cíle ohroženy. Takže budoucí přenosová síť musí vycházet z panevropského celoevropského plánu. Musíme také nahradit stárnoucí infrastrukturu, a to zejména v méně rozvinutých regionech. Všem komise říká, že jsou tu dva klíčové problémy. Jeden je administrativního rázu a druhý je rozpočtový. Pokud jde o administrativní stránku věci, tak program ten nesplňuje všechny energetické požadavky musí být nahrazen spíše než reformován. Potřebujeme jasné priority pro výběr klíčových projektů. A já očekávám další návrhy komise v letošním roce. A mám k tomu také několik návrhů ve své zprávě. Rozpočtová otázka je ještě závažnějším problémem v energetickém sektoru. Všichni víme, že rozpočet eh, je eh, je takový, že zdroje, zdrojů se nedostává, ale musíme tudíž stanovit jasné priority v našich rozpočtových rozhodnutích. A finanční perspektiva po roce 2013 to musí eh, jasně zrcadlit a musí alokovat více prostředků na energii. Musíme se také obracet na další zdroje financování, jako jsou například Eh, záruky půjček, musíme také podporovat soukromé investice, tak jako to bylo v případě plánu hospodářské obnovy. Otázka energetického mixu je eh, řešena spíše v odlehčeně, protože zatím to je něco, co musí eh, řešit samotné členské státy a přitom samozřejmě plnit strategii EU 2020. Ovšem zpráva vyzývá o větší rozmanitost energetických zdrojů, včetně biomasy a tak dále. A eh, já se, si ta, se táži, proč se komise více eh, nezajímá o eh, ten zemní plyn, takzvaný shale gas. A je tu další otázka toho energetického mixu. Já se domnívám, že návrh z roku 2008 na vytvoření celo evropského trhu s obnovitelnou energií by se měl znovu dostat na pořadné. Proč bychom eh, měli například eh, solární elektrárny stavět na severu, kde existují určitá omezení, a ne na jihu, kde máme více slunečných dní? Proč a kde bychom měli stavět větrné elektrárny? Samozřejmě tam, kde fouká nejsilnější vítr. Neměli bychom vycházet jenom z národních hranic, ale z toho, kde mohou být jednotlivé produkční kapacity nejvíce efektivní. A takovýto celoevropský systém by nám pak pomohl eh, v tom přechodu z fosilních paliv na paliva obnovitelná. Další záležitost je energetická účinnost a úspory. O tom nehovořím podrobně, protože máme v tomto výboru další zprávu, která se zabývá exkluzivně tímto tématem a já doufám, že komise vezme na vědomí i e, tyto faktory z té druhé zprávy. Hlavní připomínka k, k účinnosti je, že musíme mít společnou metodiku a teprve pak závazné cíle. Nejprve se musíme shodnout na tom, jak měřit a monitorovat národní cíle. A teď k energetické eh, bezpečnosti musíme zajistit transparentnost ze strany našich eh, zahraničních partnerů. Je jasné, že externí i interní energetická politika spolu vzájemně souvisí. Většina plynu a ropy je dovážena z eh, vně Evropské unie a proto si přeji, aby naše vnitřní tržní pravidla byla rozšířena co nejvíce i na naše zahraniční partnery. Zahraniční společnosti, které vstupují na evropský trh, by se měly chovat transparentním a e, legálním způsobem. Tohle se týká i například ropovodů a plynovodů, které patří jiným firmám nebo jiným zemím, které by měly být podrobeny našim pravidlům. Komisař Ettinger v odpovědi na písemný dotaz a ve svých poznámkách tisku tento týden řekl, že i on to považuje za e, důležité a že je to i jeho názor. Ale tato transparentnost se musí stahovat na všechny stávající i budoucí ropovody a plynovody, nejenom na některé. A závěrem, mi dovolte zdůraznit, že Evropská unie potřebuje dlouhodobou vizi evropské energetické politiky, která by nás posunula blíže k jednotné energetické unii, kde solidarita a odpovědnost jsou základní hesla. A e, někteří tomu říkají energetické společenství nebo energetické NATO nebo cokoliv, můžeme tomu říkat jakkoliv, ale čím dřív se to naplní, tím lépe tato desetiletá strategie bude, doufám, velkým eh, a důležitým krokem právě tímto směrem. Eh, I did get the word. Ja. Jag vill börja med eh, Děkuji, pane předsedo. A paní kolegyni chci poděkovat za dobře odvedenou práci, za to, jak je vůči nám obrovsky otevřená, vůči všem frakcím, eh, co se týče předávání našich stanovisek E, jako stínová zpravodajka za sociální demokraty chci zdůraznit, že tato zpráva má celou řadu pozitivních aspektů. Například souhlasím s tím, když je tady kladen důraz ze strany zpravodajky na implementaci stávající legislativy. Členské státy musí plnit své závazky e, vyplývající ze stávajících směrnic. To je obrovsky důležité pro e, politiku energetiky, pokud má být opravdu úspěšná možná. Je důležité takto postupovat a platí to pro energetickou účinnost, která eh, hraje velmi důležitou roli v této zprávě. Potřeba energetické účinnosti je velmi těsně E, spjata s otázkou domácností a zdrojů. Potřebujeme nové zdroje energie a v tomto směru je to stoprocentně Eh, je tady stoprocentní schoda eh, na politickém spektru, ale hodně málo se toho udělalo. Je důležité, že zpravodajka právě otázku energetické účinnosti zdůrazňuje. Kde bych ráda viděla zlepšení? V otázku eh, klimatu, udržitelnosti a aspektů, které se vztahují ke spotřebitelům. Tady předložím určitý počet pozměňovacích návrhů. V politice v oblasti klimatu hraje důležitou roli rozvoj obnovitelných energetických zdrojů a to by mělo být ve zprávě zdůrazněno. Ale rovnováha eh, je narušena starými zdroji energie. Eh, plyn hraje eh, důležitou roli, ale obnovitelné zdroje energie musí být eh, více zdůrazněny. Musí tady jasně být řečeno, že energetická politika eh, musí být plně integrována s politikou v oblasti ochrany klimatu. Eh, to je důležité pro průmyslovou politiku, o které jsme hovořili před chvílí. Je to důležité i pro E, otázku vztahu k našim konkurentům a tato politika musí být rozvíjena tak, abychom se mohli posunout e, z 20 na 30 co se emisí týče. Takže, jak jsem řekla, předložím určitý počet pozměňovacích návrhů ke zprávě a také je třeba, abychom našli takový mechanismus, který by e, umožnil, aby CO2 bylo i cenově Eh, stanoveno tak, aby tady eh, se věci posunuly kopředu a musíme se zabývat i směrnicí o zdanění. A teď k aspektům pro spotřebitele. Ono to tam ve zprávě figuruje, ale ne dostatečným způsobem. Myslíme si, že tady je určitý nedostatek konkurence, který vlastně spotřebitelům ceny zvyšuje. Eh, lidé pak musí platit za energii příliš mnoho a my eh, v této věci musíme také posílit eh, transparentnost, eh, tak jak to řekla kolegyně, ale to je všechno třeba říct ještě jednoznačněji a je třeba, aby do věci vstoupily i určité finanční produkty na e, trhu a i v této oblasti potřebujeme větší transparentnost a potřebujeme se obout do monopolu. E, takže já ráda přispěji pozměňovacími návrhy v těchto věcech. A úplně na závěr chci říct, že se mi opravdu hodně líbí to jasné prohlášení ohledně nutnosti investic. Ono je to ve zprávě uvedeno, myslím, že by to mělo být ještě posíleno ve světle e, toho, co řekla zpravodajka úvodem. Protože pokud se má tady v této oblasti něco stát, tak si musíme uvědomit, že se nacházíme v krizové situaci a potřebujeme dlouhodobé investice do infrastruktury. To jsou věci, ke kterým musí dojít tady a teď a musí e, se odehrát v této oblasti. To je to obrovsky důležité i pro další e, oblasti této celé politiky a Evropská unie musí být součástí eh, eh, toho úsilí eh, poskyt, ohledně poskytování finančních zdrojů. Možná, že se k tomu ještě budeme moci vrátit, abychom posílili to, co zpravodajka ve své zprávě již uvádí. Děkuji. Thank you, chairman. Thank you, Ms. Pane předsedo, děkuji paní Babinské za vynikající práci a za Eh, to, že máme možnost vyměňovat si názory. Myslím si obecně, že je to velmi dobrý návrh. Plně souhlasím se zaměřením na zavádění stávající legislativy a iniciativy v oblasti interního vnitřního trhu eh, a důraz na energetickou bezpečnost. To myslím, že je skutečně podstatné. A abych se vyjádřil stručně, náš pozměňovací návrh bude zahrnovat některé další návrhy k obnovitelným energiím, zelené dopravě, výzkumu a rozvoji a otázkám energetické účinnosti. A myslím si, že v některých případech by to bylo možno rozvést ještě trochu to, ale myslím si, že celkově se jedná o dobrý návrh a těším se na další spolupráci. Děkuji vám. Děkuji, Claude Terms. Děkuji. Takže rovněž se vyjádřím stručně. Možná bychom mohli doplnit některé věci. Můžem, musíme zmínit eh, orgány eh, pro eh, hospodářskou soutěž, protože jsou tady regulační orgány a to by mělo zahrnovat i antimonopolní orgány. V bodě 17, což velice podporuji, hodně těch operátorů těch přenosových systémů jsou eh, společnosti vlastněné státem, takže musíme do toho vlastně zahrnout i eh, veřejné podniky. Jestliže je to soukromý podnik, tak pak je jasné, že ty fondy by měly směřovat tedy eh, na podporu, směřovat tomuto soukromému podniku, ale někdy je to, někdy je to podnik státní a neměl by být vyloučen. Italské společnosti plánují 5000 MW výrobní kapacity elektřiny eh, na základě tedy uhelných elektráren v Černé hoře a jinde. A, tom, a tato energie potom má být importována do Evropské unie. unie. A děje se tak úplně mimo systém obchodování se s emisemi EU ETS. A pokud nebudeme regulovat také dovoz elektrické energie, tam, kde je napojen na EU ETS, tak vytváříme vlastně nekalou eh, hospodářskou soutěž, nekalou konkurenci, kdy některé společnosti se budou snažit obcházet ta pravidla a dostat sem tu energii zvenku. Ještě eh, pokud jde o energetickou bezpečnost, tak naše největší závislost je ropa. A v rámci toho, ještě eh, pokud jde eh, třeba o naftu, tak jsme závislí na Rusku. Takže ti z vás, kdo se obávají Ruska, měli, by se, měli byste se daleko uh, eh, obá, více obávat uh, rafinované nafty, protože tam je skutečně os, přes 80% přes východní Evropu a to je něco, co musíme řešit ještě dvě záležitosti, které mě příliš netěší a jednu z nich chci uvést. Číslo 26. Energetická účinnost. Pokusil bych se aspoň něco naznačit. V roce 2003 jsme si říkali, že pokud nebudeme mít společnou metodiku, tak nemáme mít žádné závazné cíle. V roce 2003 jsme jednali s, radou a dojednali jsme směrnici o energetických službách chtěl ener- komise a parlament chtěli zavést společnou metodiku, ale pak to bylo zamítnuto kým? Členskými státy. V dalších jednáních jsme se rozhodli, že vytvoříme proces komitologie. Komise předložila návrh společné metodiky. Některé vlády tuto společnou metodiku zamítly v rámci komitologie. Takže ještě pět let po této směrnici o energetických službách vlády bojkotovaly a vetovaly tuto společnou metodiku. A já musím vysvětlit proč. Protože oni mohou podvádět, dokud nebude existovat tato společná metodika. Podle eh, těch pokynů směrnice ESD o 9% až 50% bylo údajně provedenou už v 90. letech. Některé z členské státy do toho započítávají velmi zvláštní věci. Takže pokud jakožto parlament řekneme v odstavci této zprávy vládám, podívejte se, jakmile není společná metodika, tak není žádný závazný cíl, tak tím jenom posílíme tuto podle mě skandální politiku některých členských států, které blokují společnou metodiku již řadu let tak, aby pak nebyli zodpovědní za e, selhání. A pak je tu ještě odstavec o obnovitelných energiích a celá ta diskuze o tom, a jestli tedy bychom neměli být efektivnější tím, že budeme využívat celý evropský prostor. Připomínám, že rok a půl mezi rokem 2008 a koncem 2009 e, jsme strávili diskutováním o této otázce. A došlo nám, že programy národní eh, podpory jsou lepší než nějaký systém zahrnující příliš nějakých osvědčení. Nicméně jsme ve směrnici počítali v roce 2013 přeskum, kdybychom tento stávající systém znovu zanalizovali. Ale zatím je to předčasné. Protože ta směrnice bude na národní úrovni uplatněna teprve od roku 2010, od prosince 2010, takže proč teď znovu otvírat velmi komplexní diskuzi. To by mohlo vytvořit nestabilitu pro investory. Protože pokud investujete do obnovitelných energií, potřebujete úvěry od bank a potřebujete tudíž mít jasný přehled a e, určitou právní jistotu, pokud jde o ty systémy té podpory. A myslím, že o tom by se dalo hovořit více, ještě máte určité historické pozadí. Pan Šimanský. Děkuji bardzo. To jest oczywiście bardzo obiecujące sprawozdanie. Děkuji, e, pane předsedo. Musím říct, že tato zpráva mě naplňuje e, nadějí. Je to velice slibné. Je dobře, že jste se tady soustředili na e, implementaci legislativy. On je to opravdu vážný problém a trh je monopolizován, konkurence je omezená a je třeba toto ještě rozvést. Například otázka zákazu e, nových vývozů, reexportu a pak otázka přístupu k třetích stran e, k energetické infrastruktuře. A je tady ještě další téma. Jedná se také o vlastní zdroje. Nejde jenom o zemní plyn, ale také o uhlí. Uhlí zůstává stále velmi důležitým prvkem v tom energetickém balíčku, především v nových členských členských zemích. A to je něco, co tady v té zprávě nezaznívá. V posledních měsících, v posledních letech jsme zaznamenali eh, tlak na to skončit s uhlím. Je to poměrně pochopitelné, když vezmeme v úvahu energetickou politiku, tak jak ji formulujeme, ale nelze takto postupovat za každou cenu. Nelze takto postupovat eh, s tím, že vlastně tady to bude za cenu monopolizace trhu, větší závislosti na plynu. Takže nejprve je třeba diverzifikovat trh a potom zvýšit eh, eh, také eh, zemní plyn, podíl zemního plynu ve středoevropských a východoevropských zemích. Kdybychom postupovali jinak, tak by to byla veliká chyba a to je třeba, aby ve zprávě zaznělo. Děkuji. Děkuji vám. Mám se ještě pět přihlášení do debaty a generálního tajemníka a e, za dveřmi už e, čekají hosté. Paní kolegyně Polimata e, navrhuje, abychom na příštím zasedání aby ti, kteří jsou nyní přihlášeni do debaty, byli k tématu připuštění ke slovu jako první, až to budeme příště projednávat. A možná ještě, než nám slovo panu generálnímu domníkovi, paní Kolimáta, jenom velmi stručně, já e, se shoduji s mnohem z toho, co řekla paní zpravodajka, ale myslím si, že bychom na tuto debatu si měli vyhradit mnohem více času. Je tedy důležité, aby Evropský parlament využil svoji novou institucionální roli a k tomu patří také jednání s radou. Já myslím, že v tomto tématu nová energetická strategie pro Evropu by to skutečně mělo být učiněno se vší pečlivostí. Proto tady navrhuji, abychom ještě na příští zasedání vyhradili aspoň půl hodinu, abychom mohli pokračovat v této debatě. Dobře, je to dobrý návrh a já myslím, že koordinátoři to nějak zapracují. A nyní panu generálnímu tajemníku Lobovi ještě dám slovo. Děkuji, pane předsedo. My chceme poděkovat tomuto výboru a zpravodaj k předložení této zprávy. To usnesení, na kterém teď pracujete, považujeme za klíčový příspěvek k dalším rozhodnutím komise při předkládání návrhu na začátku listopadu pro akční plán na dalších deset let, tedy v energetické oblasti. A pochopitelně, že kdykoliv se rádi znovu dostavíme ještě tento měsíc v zájmu dalších diskuzí. Některé záležitosti jsou společné, shodneme se na nich existuje schoda mezi komisí a parlamentem, a to zejména pokud jde o implementaci vnitřního trhu a potřeby investovat do přenosové sítě. Ale pokud jde o tyto investice, tak bych si dovolil říci, že modernizace infrastruktury je stěžení součástí z integrace obnovitelných energií do celého systému. A vlastně samo o sobě to představuje reakci na zvyšování obno- použ- využití obnovitelných energií i v globálním měřítku. Je to také klíčová součást diverzifikace, abychom eh, předešli situaci, o které hovořil právě pan Šimanský. Je tu několik klíčových rozhodnutí, před nimiž eh, stojíme a kdy, u nichž by komisi velmi zajímal názor parlamentu, zvláště pokud jde o energetickou účinnost a to, do jaké míry budou nezbytné závazné cíle k dosažení kýženého výsledku. Ale mohu ujistit, že bereme na vědomí důraz na spotřebitele, na to, aby Eh, trh energií fungoval v zájmu spotřebitele, abychom se dívali na energetickou politiku uceleně. To znamená i v kontextu eh, politiky klimatických změn a také v kontextu politiky daňové. Takže s eh, kolegyní Hidegard a dalšími budeme koordinovat. A to je, myslím, z mé strany vše. Je tu řada technických návrhů v této zprávě, ke kterým by stálo za to se ještě vrátit, a to zejména pokud jde o uhlí a o některé projekty eh, zahrnující zemní plyn a já vás mohu informovat příště do věcích podrobností. Děkuji vám a děkuji vám také za ten pís, eh, příslip eh, písemného dokumentu. Pozměňovací návrhy máme v termínu do 17. září a já doufám, že se k té debatě ještě dostaneme. Já vám všem děkuji. Děkuji zpravodajům. Je mi to skutečně líto, jak to dopadá dneska. Je pravda, že se musíme, eh, musíme si počínat poněkud eh, disciplinovaněji. Takže děkuji vám. A nyní srdečně vítám eh, naše hosty, belgické ministry a hned budeme pokračovat. Meine Damen und Herren, liebe Kollegen, liebe Kollegen, Kolegyně, kolegové, prosím, usaďte se. Prosím, usaďte se, abychom mohli začít. Já se omlouvám oběma ministrům z Belgie, že jsme je nechali čekat a pokusíme se teď soustředit na práci a zase to dohnat. E, vítám tedy Sabinu Laruel, e, ministrině pro malé a střední podniky OSVČ, zemědělství a vědeckou politiku. A dále Vincenta van Quickenborna pro podnikání a zjednodušování administrativy. Takže nejdříve nám, dámy a pánové ministři, eh, dají úvodní slovo a pak budeme diskutovat. Takže paní ministrině, prosím. Belgická, eh, belgické předsednictví v oblasti kosmu má velice ambiciózní program. Chce operační systémy, které by byly efektivní a sloužily zájmům občanů a sloužily také evropským cílům v oblasti inovace a výzkumu. Vzhledem k obtížnému kontextu v oblasti ekonomiky a rozpočtů v celé řadě členských států, cítím za povinnost zdůraznit, že výzkum v kosmu se prakticky vždy konkretizuje eh, každodenními zlepšeními eh, životů našich eh, občanů. V rámci strategie 2020 oblast kosmu také může E, přispět k inovacím a růstu v Evropě. V neposlední řadě oblast kosmu také prokázala, že může přijít s účinnými nástroji, řešit velké světové výzvy jako klimatické změny či rozvoj nové znění článku 189 smlouvy, a tady vám neříkám, pane předsedo, jistě nic nového, předpokládá v oblasti kosmu nový mandát pro Evropskou unii. Evropská unie by měla tedy eh, s agenturou pro Evropskou agenturou pro eh, vesmír navázat eh, ještě aktivnější kontakty. Komise v tomto směru chystá sdělení, které by mělo být 20. 7. října letošního roku předloženo. A cíle a možnosti, které tam budou e, zmíněny, budou výrazným posunem ku předu. Belgické předsednictví se v této oblasti chce soustředit na čtyři priority. Za prvé, a to je podle mě zásadní, chce lépe definovat evropskou vizi, co se týče e, využití kosmu tváří v tvář našim mezinárodním partnerům. Jaká bude přidaná hodnota z technologického pohledu na věc? Jak to bude vypadat s příslušnými společnými financemi? Jak lépe zorganizovat toto partnerství na světové úrovni? Je to celá řada otázek, které budou roz, eh, eh, vedeny ještě 21. října na ministerské konferenci v paláci Egmont. Samozřejmě jsme již začali e, s přípravou a budeme e, velice, e, velice sledovat také případnou, případné příspěvky vašeho výboru. A vy jste mimochodem jako výbor srdečně zváni na tuto konferenci. Druhou prioritou je samozřejmě dlouhodobě udržitelné využití programu Galileo a GEMES. Tyto programy představují skvělý příklad Eh, úspěchu kosmických technologií pro evropského občana a my na to během nascházejících šesti měsících budeme klást důraz. Víme, že tady jsou především eh, výzvy v oblasti financování. Eh, půjde také o to, kosmický výzkum lépe propojit s klimatickými změnami, to je třetí priorita. A čtvrtá priorita, která je rovněž velice zásadní, eh, jde o to posílit úlohu těch kosmických nástrojů v rámci strategického partnerství s Afrikou. Eh, jedná se o určité oblasti, jako jsou telekomunikace, navigace a tak dále, což je pro africký kontinent velice zajímavé a mohlo by být ještě více využito pro jeho rozvoj. Máme tedy v tomto směru i eh, co dočinění s určitými ambicemi našich eh, afrických partnerů a chceme, aby tyto ambice našly pozitivní vyústění budu mít tu potěšení, že o těchto věcech budu moci diskutovat během konference na vysoké úrovni, která bude zorganizována 16. září letošního roku a tam budou nejenom pouze zástupci e, Evropské komise, ale také EZI a naši afričtí partneři, kteří mají na starost oblast výzkumu, inovací a technologií. A pak 25. listopadu sedmá Eh, rada, eh, takzvaná rada pro kosmos, eh, se bude zabývat tím, co bude vyústěním těch předchozích dvou konferencí, které jsem již zmínila. Jedná se tedy také o přínos programu Galileo a GMES. A se vstupem v platnost Lisabonské smlouvy a s rozvojem který to přineslo, se Evropa ocitá na určité křižovatce. A to také platí pro oblast kosmického výzkumu a kosmu obecně. Je třeba tyto šance využít. Tváří v tvář EZI se musí Evropská unie znovu uvědomit, jaká je její pozice. Eh, je třeba, aby Kosmo eh, se stal eh, jedním z našich klíčových úkolů, jednou z našich priorit a je třeba, aby se více využívaly nástroje z této oblasti. ESA má v tomto směru veliké know-how a je třeba tuto chvíli více využít tohoto know-how, zkušeností a stávající investice, které realizují země, eh, které jsou členskými státy ESA a musíme zajistit, aby členské státy i nadále eh, vlastně eh, toto sledovali s velkým zájmem. Takže takové to jsou, pane předsedo, čtyři hlavní priority belgického předsednictví v oblasti kosmu to je vše z mé strany. Tak děkuji vám za jasná slova a nyní je váš, eh, máte se na řadě vy, pane kolego. Děkuji, pane předsedo, poslanci a poslankyně. Dovolte mi stručně se pozastavit nad prioritami belgického předsednictví v oblasti telekomunikací. Stojíme skutečně na, jakési, na jakémsi rozcestí Recese je již za námi, ale stále ještě se musíme potýkat s velkou konkurencí nových ekonomik. No. A je potřeba zajistit, aby naše ekonomiky eh, byly sofistikovanější a v tom hrají velmi důležitou roli informační a komunikační technologie. A s potěšením konstatuji, že komise má v osobě paní Cruz, místo předsedkyně komise, někoho, kdo e, zodpovídá za celý celé spektrum různých otázek souvisejících s informační a komunikační technologií. A to je velice důležité, Pokud jde o agendu 2020, tak tam její hlavní součástí je takzvaná digitální agenda. Je to velmi objemné portfolio, ale je to dobrý začátek. Hlavní prioritou belgického předsednictví nyní musí být, aby tato digitální agenda byla implementována. Je to tedy program komise, který začal za španělského předsednictví a já teď projdu některými prioritami v rámci digitální agendy. Jistě víte, že cíle jsou ambiciozní. Tyto cíle, pane předsedo, jsou založeny na zprávě, která vzešla právě z tohoto výboru. A to za eh, zpravodajkou byla paní Pilar. Je tu mnoho různých cílů, které přebíráme v digitální agendě a do roku 2013, to znamená za pouhé tři roky, musíme rozšířit ehm, širokopásmové připojení k internetu v, po celé Evropě a do roku 2020 bychom měli mít alespoň 50% pokrytí evropské populace maximálně rychlým, takzvaným superrychlým internetem. Nemusíme k tomu přistupovat až tak technicky, ale je to 100 megabitů za sekundu to pak umožňuje i třeba zdravotní využití. A komise by měla předložit eh, takzvaný širokopásmový balíček obsahující různé prvky. Za prvé, širokopásmová strategie, kde očekáváme sdělení komise, které pomůže členským státům při přípravě plánů, národních plánů na zavádění širokopásmového internetu. A ten hlavní problém u vysokorychlostního internetu je, jestli bude dost financí na to, abychom tyto cíle splnili. Uvidíme, jestli nám bude moci pomoct Evropská investiční banka, jak mohou pomoci strukturální fondy. Jinými slovy, tato eh, strategie vysokorychlostního internetu, to je první bod digitální agendy. Za druhé, to je strategie eh, plné, úplného, plného spektra. Víte, že proběhlo, proběhly konzultace a v březnu tady v parlamentu se konal summit o spektru a my jsme se ho účastnil, já jsem se ho účastnil. My chceme, aby tato velmi vzácná komodita, tedy spektrum, byla, aby s ní bylo nakládáno zodpovědně. UMTS, již, tam již došlo k harmonizaci, ale musíme ji dále prohloubit. A takové záležitosti jako digitální dividend, když se přejde z analogové na digitální televizi, co, co udělat s tím vším spektrem, které se, s těmi spektry, které, s těmi frekvencemi, které se uvolní. Musíme mít jasnou lhůtu, která umožní využívání technologií na základě eh, digitálního dividendu, tak aby všechny technologie mohly maximálně využít uvolněné frekvence. A další třetí prvek souvisí s takzvaným přístupem nové generace. Při diskuzi o telekomunikačním balíčku bylo řečeno, že musíme nastolit rovnováhu mezi investicemi eh, do optických vláken a na straně druhé zajistit potřebnou konkurenci, čili hospodářskou soutěž a postarat se o to, aby ta rovnováha zůstala zachována, aby vývoj byl vyvážený a oboustranný. Chystá se návrh komise v příštích týdnech, který budeme pak moci prodiskutovat. A ještě chci podotknout něco k té strategii širokopásmového připojení. A to možné rozšíření takzvaných eh, takzvaných služeb všeobecného zájmu, které by využívaly širokopásmové připojení. Uskutečnila se konzultace a my čekáme, aby nás komise seznámila s jejími výstupy. Čili první prioritou je broadband, čili širokopásmové připojení, za druhé internetová bezpečnost, ENISA, to je agentura pro bezpečnost sítí. Jistě víte, co ENISA dělá. Komise dočasně prodlouží činnost této agentury. Bezpečnost internetu, k tomu máme eh, tým. Uvidíme, jestli ten jestli za to bude, jestli Enisa bude schopná ho řídit, ještě se to bude řešit na úrovni rady. Pak výzkum a inovace v oblasti ICT. Mají se konat tři zásadní konference. První bude informat, eh, konference o IKT, které se zúčastní 5000 osob. Pak bude summit v listopadu v Bruselu, který spoluorganizuji ještě s kolegou a pak Evropská rada v prosinci, která se bude zabývat výzkumem a inovací. Za čtvrté máme akční plán o e-government. I, I zde se chystá eh, sdělení komise, deklarace z Malmo z roku 2009 říká, že potřebujeme celou řadu kroků tímto směrem do roku 2015, aby byly systémy e-government interoperabilní. V zájmu jednotného digitálního trhu potřebujeme, aby ty vládní služby, které budou online, byly kompatibilní. Očekáváme tudíž významné kroky ze strany komise 16. 17. prosince se bude v Bruselu konat konference na toto téma. A ještě další dva body, pane předsedo, takzvaná neutralita eh, internetová, Google a Ver, Ver, Verizon, tyto dvě společnosti vytvořily eh, nebo se dohodly na právě ve věci, která souvisí s internetovou neutralitou a do 1. října, respektive 1. října se bude konat dokonce summit eh, o net neutrality. Otevřenost a neutralita eh, netu je nesmírně důležitá. Protože dvou, takzvaný dvourychlostní internet začíná být čím dál větším problémem. A ještě jeden bod, který z kterého, kterého se skvěle zhostil tento výbor, a to se týká roamingu a těch eh, negativních, nepříjemných překvapení, když se pak podíváme na účet. Myslím, že to se podařilo vyřešit velmi dobře. Máme také výnos Evropského soudního dvora, který naznačuje, že náš postup je správný a že bychom měli postupovat dál tímto směrem, že skutečně došlo k, ke snížení cen roamingu, ale pokud jde o mobilní datové služby, tak tam je ještě zásadní problém. Koncem června byla vydána zpráva, která ukazuje, že cena za megabyte je 2,6 eur průměrně. To znamená, že 1 gigabyte informací přenesených mobilně online, ať už jsou to obrázky či videa. Za to bychom zaplatili opravdu hodně. Taková faktura by mohla dosáhnout přes 2000 eur. Belgie je obzvlášť drahá, ale přitom doma platíme maximálně 80 eur a když budeme používat roaming ze zahraničí, tak 2600 eh, eur. Je to nějakým způsobem, eh, je tak, něco takového ospravedlnitelné? Já myslím, že nikoliv. Proto chci vyzvat parlament i tento výbor, aby přijal všechny nezbytné kroky, abychom byli skutečně asertivní i ve vztahu k datovému roamingu. Myslím, že komise k tomu bude také velmi příznivě nakloněna. Tím jsem se dostal na závěr svého příspěvku. Těším se na dobrou a plodnou spolupráci s vámi. A nyní, když máme Lisabonskou smlouvu, je důležité, abychom spolupracovali. Měl jsem velmi dobré styky s tímto výborem již v minulosti spolu s komisí a parlamentem. Jistě pokročíme. Děkuji vám. Děkuji vám, pane ministře, a jako první promluví pan kolega Lambert. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, se chtěl zabývat tématem, který zatím nezmínil ani jeden z našich hostů. Myslím si, že to je spíš na paní ministrině, aby reagovala, ale možná, že i její kolega na to bude chtít něco říct. Jedná se o projekt, eh, který bych chtěl zmínit eh, pod heslem, na, jedná se o Eh, složku ITER, to znamená, je to téma, kde došlo k významným posunům během léta, je to eh, téma, které eh, si vyžaduje rozpočet, který se zvýšil trojnásobně a hovoříme o v nějakém posunu od 2,7 miliardy směrem ke 7,2 miliardám. Takže teď jde o tento program. Kdyby jsme byli v nějaké soukromé firmě, a já jsem v nich strávil dost času na to, abych to eh, věděl, eh, tak by byli všichni zodpovědní za takovýto projekt okamžitě propuštěni. A kladla by se otázka, zdali v tomto směru vůbec pokračovat. Já se ptám, zdali jsme si všechny obce eh, zatím ponechali.

všechny možnosti, protože rada e, se nějak tak rozhodla, aniž by ještě byl položen základní kámen, že se bude pokračovat v projektu, jehož cena už teď víme je naprosto nekontrolovatelná. Takže já se ptám, zdali jsme se opravdu zabývali všemi možnostmi a nejenom e, možnostmi e, bomber, protože ostatní partneři v ITER řekli, že už žádnou, že už tomu nic nepřidají, žádné peníze, za druhé, protože se tedy asi dala zelená, protože údajně tedy rada řekla ano a e, řekla, že peníze budou nalezeny, takže ono to lze říct, peníze budou nalezeny, ale je třeba také vědět, kde protože se nejedná e, o nějakou malou částku, jedná se o e, částku, která se prostě zvýšila z 2,7 na 7,2 miliardy jako příspěvek e, Unie. Takže my jsme položili tuto otázku radě, zatím jsme nedostali odpověď, kde vlastně získáme ty peníze, v jakém programu sedmého rámcového programu najdeme tyto prostředky, protože je evidentní, že bychom si neměli malou malovat eh, věci na růžovo. To, co dáme zde, bude znamenat, že dáme méně jinam. Eh, takže co vlastně budeme dělat a kdo budou oběti? Je třeba přijmout podnikatelské rozhodnutí, které by bylo založeno na určité hloubkové analýze. Tady si eh, tu stavíme nějaké vzdušné zámky teď se posouváme směrem, která znemožní Evropě, aby byla skutečným lídrem. Hovořili jsme tady o průmyslové politice a teď vlastně Evropa nebude moci jednat v oblasti jiných technologií, které by přitom byly eh, tedy mnohem rentabilnější než to, co slibují zastánci nukleární energie. Děkuji. Kolega Merkis. Eh, voorzitter. Eh, eh, dank. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji oběma ministrům, že se u nás zastavili, aby nám řekli, co můžeme očekávat v příštích šesti měsících. My očekáváme pohyb v řadě témat, patří k tomu průmyslová politika, inovační politika a zákon o surovinách. Možná bych eh, chtěl, abyste se vyjádřili k tomu, co chystáte právě v těchto oblastech, které spolu určitě souvisí. Pak tedy výzkumná a vědecká politika. Jakým způsobem se chcete zaměřit na ně? Jestliže máme nedostatek zdrojů a surovin, nebylo by třeba zaměřit výzkum na substituci, na alternativy, na recyklaci stávajících materiálů. A jak to chcete zabudovat do své politiky? A pak mám ještě jednu odlišnou otázku. Naše konkurenceschopnost v průmyslové politice my jsme toto debatovali s panem Lagenem a já myslím, že je důležité to vnímat ve velmi širokém rámci. Někdy jsme tak trošku oslněni ve, v tom nazírání a já myslím, že bude třeba překonávat bariéry mezi disciplinami, poněvadž průmysl je nejen průmysl, ale je to také, jsou tam přesahy do inovací, obchodu, vědy a tak dále. Čili je třeba vidět širší obrázek a konkurenceschopnost eh, znamená také odbourávat eh, zbytečná pravidla a pravidla, která máme, aby platila stejně pro všechny podniky v Evropě my jsme na trhu, kde platí 27 různých legislativ a to znamená, že naše podniky nemají stejné příležitosti jako podniky americké například, tedy co chystáte v této oblasti. Pane předsedo, dámy a pánové ministři, blahopřeji především za velice dobrý a praktický přístup eh, belgického předsednictví a myslím, že ty priority, které jsou zde představeny, to znamená eh, vesmír a digitální eh, agenda, to je jako velice dobré. A já bych se ráda zeptala paní ministrině, jak vnímá, jak by měla vypadat eh, postupná integrace ESA a dalších evropských institucí poněvadž v těch institucích eh, fungují různé struktury, různá atmosféra, kultura, financování. Takže jakým způsobem chcete tedy eh, reformovat a dosáhnout toho eh, jednotného řízení vesmírného výzkumu v Evropě. Za druhé, vy jste hovořila o ITERu. Máme GMES eh, v Galileu, to jsou všecko, eh, všecko záležitosti velmi náročné. Myslím, že ten africký program by mohl být velmi užitečný, ale z čeho se to má financovat? Jsou to ambiciozní projekty. A k panu ministru Quickenbornové chci říct si toto. Využívání fondů na rozvoj venkova pro Eh, budování širokopásmového připojení, to je vaše myšlenka, myslím, že je ta myšlenka dobrá. Já si myslím, že to je řešení, eh, o kterém se hovořilo už dřív, ale eh, pokud já vím, tak Ono už to bylo eh, v dřívějším plánu obnovy takto zakotveno, ale problémy spočívají v tom, že eh, je to agenda, kterou se zabývá několik různých direktorátů. Čili jestliže chceme používat fondy na rozvoj venkova pro informatiku, eh, rozvoj informačního přístupu, jak tedy se nám může podařit docílit spolupráce v komisi? Paul Rubik. Děkuji, pane předsedo. Moje první otázka směřuje k paní ministrině Laruel. My jsme hovořili o rozpočtu, hlasovali o rozpočtu na 2011 a rozčililo nás, že eh, ten program CIP eh, pro mm, inovaci a konkurenceschopnost, eh, že je zkrácen o dvě třetiny my bychom skutečně chtěli, aby k těmto škrtům nedocházelo, poněvadž právě dnes potřebujeme eh, naopak posilovat konkurenceschopnost eh, malých středních podniků a naopak podnik Kraft, eh, který mm, je o nových zálohových platbách, tak to je také velká výzva. Možná mm, by to chtělo nějakou iniciativu pro zákon nebo v rámci zákona o malých středních podnicích, ehm, protože k tomu je třeba, aby to bylo využíváno tak eh, trošku nového myšlenkového přístupu. Eh, k panu eh, Quickenbornovi myslím si, že ta širokopásmová iniciativa je velice dobrá. Megabyte stojí 2,60 euro Eh, v roamingu, ovšem eh, dostanete to eh, třeba za velkou obchodní cenu také za desetinu centu. Čili takovéto rozdíly opravdu nejsou možné. A my jsme dneska hovořili o tom, jestli by nebylo možné, aby v eh, síti čtvrté generace, sítí LTE, se úplně od začátku vyloučily roamingové poplatky. Prostě abychom měli jednotný trh, eh, žádné přepočty, žádné výhody, nevýhody. Mm, jestli by tady něco takového nebylo možné. V podstatě říct od začátku, že LTE, tedy síť čtvrté generace, bude jednoduše a prostě Eh, mít tarif pro vnitřní trh, který neakceptuje žádné geografické hranice. Děkuji vám, eh, pane předsedo, eh, dámy a pánové ministři. Chtěl bych poděkovat oběma ministrům za jejich prohlášení a chci se zeptat toto. Dvě témata. Za prvé malé a střední podniky. jsou to podniky, které velmi trpí v podmínkách hospodářské krize. A pokud se týče udržitelného rozvoje, vidíme zde rozpor v politikách společenství v rámci tedy zejména poskytování finanční podpory ať už na inovace nebo pro konkrétní investice v malých a středních podnicích. Bylo by pěkné, kdyby paní Laruel se mohla k tomu stručně vyjádřit. A dále, existují nějaké iniciativy, paní ministrně, na to, aby se korigovaly tento podle mě chybný přístup a aby se dalo větší podpora malým a středním podnikům. Eh, dále k digitální agendě pana Quickenborna. My bychom eh, měli mít do roku 2013 přístup k širokopásmovému internetu pro všechny občany EU. Eh, co proto chcete udělat? Ono nestačí jenom hovořit o rozvoji venkova, to je pouze malá oblast, kde je třeba dosáhnout pokroku, ale je fakt, že eh, zhruba 20 eh, evropské populace žije pod hranicí chudoby a i tito lidé by měli mít přístup k širokopásmovému internetu, čili jaké tady mm, plánujete opatření právě pro těchto 20 obyvatel, nebo prostě na ně zapomeneme? Jde tedy o ty, kteří žijí pod hranicí chudoby. Takže, pane ministře, co chcete učinit, abyste zajistil, že se široké pásmo dostane i k těm chudým? Paní kolegyně Thompson. Thank you Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat oběma zúčastněným ministrům za velmi zajímavé prezentace. Myslím, že předložené priority jsou nesmírně důležité i pro nás a důležité proto, aby se Evropa ještě více změnila ve znalostní ekonomiku. Pokud jde o vesmír, vesmírný výzkum, myslím, že bychom měli investovat do vesmírného výzkumu ještě více, už proto, abychom lépe pochopili klimatické změny protože tyto dvě oblasti spolu úzce souvisí. Tady v parlamentu máme vesmírnou interskupinu, která se zabývá těmito otázkami a já se chci zeptat, jak se díváte na možnost investic eh, v rámci přímo průmyslu a jak vidíte jejich roli Galileo a další projekty, které souvisí s vesmírným výzkumem. Jak vidíte, je velmi těžké přesvědčit eh, soukromý sektor, přesvědčit průmysl k nějakým dlouhodobým investicím. Ještě další otázka. Týká se nejen malých a středních podniků, ale také celé eh, podnikatelské kultury. Potřebujeme povzbuzovat lidi k podnikání, k tomu, aby zakládali podniky. A máme akční plán komise z roku 2004, který byl doporučen k pozornosti členským státům, ale od té doby se moc neudálo. Měli bychom vyměňovat osvědčené postupy, protože postupy při eh, zakládání podniků v různých zemích se v doznačné míry liší. Já vím, že Belgie je známá tím sektorem sociální ekonomiky. A my potřebujeme inovace právě v sociálním sektoru. Něco, co by mohlo vzejít se z té takzvané sociální ekonomiky, protože vzhledem k eh, demografickému vývoji v blízké budoucnosti neudržíme stávající sociální úroveň. Potřebujeme inovace. Chci se zeptat, jestli máte nějaký záměr podpořit sociální sektor. A konečně otázka na uh, pana Quickenborna. Chci se zeptat právě na bezdrátový broadband. Myslím si, že Evropa by měla mít přístup k bezdrátovému připojení k internetu zdarma. Myslím, že by to do značné míry podpořilo rozvoj a vši, umožnilo účast všech občanů. Ale bohužel existují někteří profesoři ve Stockholmu, kteří říkají, že bohužel to, ty vlny bezdrátové mají na nás vliv zdravotní ať už eh, jde o možné karcinogenní působení nebo jiné. Takže já se chci zeptat, do jaké míry zvažujeme tyto vedlejší účinky bezdrátových technologií. Frau Kollegin van Bremt. voorzitter en eh, welkom aan de twee ministers. Eh, děkuji, pane předsedo. Také chci pozdravit naše dva ministry. Mám dvě otázky na pana Fran Quickenborna. Především jde o datový roaming, o tom jste už hovořil. Já vím, že se tím zabýváte a e, já také si myslím, že musíme zvažovat, jakým způsobem postupovat účinně. Čili jaká bude vaše cesta? Ty velké cenové rozdíly souvisí samozřejmě s tím, že zde nefunguje trh a my tady musíme eh, buď to zlepšit fungování trhu a konkurence, anebo eh, můžeme jít potom cestou regulace, například stanovení maximálních cen, tak jako je to u elektřiny nebo u vody, tak také maximální ceny eh, datového roamingu. A pak ještě druhá otázka, obecnější, navazuji tím na paní Thompson. Myslím, že budete se mnou souhlasit, že telekomunikace v našem životě jsou natolik důležité, že představují nebo měly by být jakýmsi základním právem, podobně jako voda, střecha nad hlavou a elektřina. Čili eh, jakou roli tady chce sehrávat pan, eh, belgické předsednictví? Eh, paní Trautmann. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla říct paní ministrini a panu ministrovi, že jejich priority jsou pro nás osvěžujícím vánkem a trochou kyslíku ve chvíli, kdy chceme jasné akce vzhledem ke krizi. Vy jste se zmínili o otázkách eh, těch priorit a hovořili jste o tom, že co se týče politiky v oblasti kosmu, co se týče satelitů, e, spektra a telekomunikací, existuje naprostá soudržnost, která by měla být tedy využita. A teď ještě k té agendě. Myslím si, že důvěryhodnost eh, Unie a členských států hodně závisí na dodržení eh, toho harmonogramu ohledně telekomunikačního balíčku. Eh, je tady otázka Spojených států, je tady otázka i určité právní jistoty vzhledem k tomu balíčku. Je třeba to dodržet chci se připojit ke kolegovi Rubikovi, který skvěle rozumí tomu, o čem hovořil. Já ho podporuji, když hovoří o sociální nejistotě, ne, eh, rovnosti, když tady vidíme, že pokud se nepohneme ku předu v oblasti širokopásmového pokrytí, pokud se nám nepodaří pokrýt území eh, vlákny a satelity, tak vzniknou skutečné problémy se soudržností a rovností. Jménem předsednictví si myslím, že byste vy měli tlačit na Evropskou komisi, aby aktivně e, v tomto směru přišla s určitými doporučeními. Co se nás e, parlamentu týče, tak jsme v poměrně obtížných e, podmínkách skončili diskuzí, diskuzi o balíčku. Hovoříte laskavě směrem ke mně ohledně vyváženosti, ale já si nejsem tak jistá. Komise tady hodně věci zpomalila, jsme pozadu a potřebujeme v tom mít politicky jasno, až budeme diskutovat o rozpočtu. Pokud se nám nepodaří e, mít peníze v rámci e, rozvoje venkova, tak potřebujeme peníze od Evropské banky či z nějakého specifického fondu. Co se týče těch tří I e, klíčů politiky, kterou bráníte, kterou obhajujete, investice, E, infrastruktura a průmysl, tak potřebujeme mít časový harmonogram, potřebujeme mít jasně stanovené prostředky. A chci upozornit ještě na dvě věci. Na jedné straně je tady otázka toho, jak budeme k tomuto tématu e, přistupovat. To bude mít totiž vliv e, na naší diskuzi Eh, ohledně akty. Eh, tady je opravdu důležité, abyste se k této věci vyjádřili, jak to bude s naším eh, tahem k dodavatelům. A pak je tady ještě otázka toho, co vlastně bylo zahájeno v rámci Evropského technologického institutu. To jsou také důležité věci které by se měly promítnout do takového dominového efektu, E, co se těch klastrů týče. Takže i když nemáte třeba dnes ještě konkrétní reakci na toto poslední téma, tak by to nemělo zapadnout. Děkuji. E, tak to jsou všechny naše otázky. Teď bych ráda čas ministrům, aby mohli odpovědět a já bych byl rád, by tlumočníci s námi mohli se trvat o něco déle. Takže paní ministrině. Děkuji, pane předsedo. Zaznělo tady hodně otázek z různých oblastí a já dobře chápu frustraci některých e, to, jak jsou rozděleny pravomoce v Belgii, e, to, co se například týká e, otázky ITER, to vlastně e, nejsme e, za to zodpovědní, ani kolega, ani já, nicméně budu e, o tom hovořit alespoň stručně. Nemá cenu se rozčilovat, prostě takhle to je. To, co jsme tady probrali, je konkrétně kosmos. Nehovořili jsme o konkurenceschopnosti a malých a středních podnicích. Není to naše pravomoc, je to přitom oblast, která mi na srdci leží, vzhledem k tomu, odkud přicházím. Je třeba si uvědomit, jak jsou rozděleny pravomoce mezi jednotlivými vládami a ministry. E, my odpovídáme za konkrétní některé některé oblasti. Pane Lamberte, já bych nešla tak daleko jako vy. Já nevylévám s vaničkou i dítě ehm, protože by voda měla být příliš horká nebo jí mělo být příliš málo. Jsou tady prostě věci jako ITRE, Galileo a GMS, nám to dělá starost jako belgickému předsednictví, protože se jedná o rozpočet. Rozpočet je ve velkém problému a to nepřeháním. My samozřejmě očekáváme od komise,